Okay, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Pokud se chcete bavit, tak eh, prosím běžte ven ze sálu. Eh, to je tedy běžné pravidlo, které platí eh, při běžných jednáních a dneska, když tu máme eh, vzácnou návštěvu panu kanadskou ministrině, tak to platí dvojnásob. To znamená, že vás prosím, abyste nemluvili mezi sebou, abyste mluvili pouze s paní ministriní. Já jsem tedy eh, pozval paní ministrini, abychom spolu hovořili o dohodě mezi EU a Kanadou. Já ji tedy velmi vítám. Vítám ji eh, ve výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. Vítejte. So, uh, we have now almost one hour. K dispozici máme takřka hodinu, tak abychom si mohli promluvit s paní ministriní především o dohodě CETA. Nejprve tedy eh, paní ministrině přednese úvod, následně dostanou slovo stínoví zpravodajové a následně všichni ostatní, kdo se budou chtít chopit slova. Rád bych omezil vaši řečnickou dobu na dvě minuty. Takže prosím, abyste byli co možná nejstručnější a přesní. Takže paní ministrině, máte slovo. Děkuji, děkuji Bende, děkuji za velmi laskavé přivítání a za přijetí při obědě. Ráda bych Eh, poděkovala a přivítala především ty kolegy, kteří byli před nějakou dobou eh, v Otavě. Jsem velmi ráda, že mohu navštívit váš parlament, být tu s vámi. Ráda bych řekla jednu věc. Pravděpodobně si vzpomenete na ty hrůzné útoky, ke kterým došlo, když jste byli v Kanadě, takže bych vám ráda vyjádřila svoji soustrast jsem ehm, tady s vámi. Ehm, ráda bych se tedy obrátila na váš výbor Evropského parlamentu. Ho- mohu hovořit francouzsky? Ano, dobře, děkuji. Já jsem minulý týden hovořila francouzsky v Berlíně, v Bundestagu, ve spolkovém sněmu a musím říci, že chudáci tlumočníci to se mnou neměli jednoduché, že eh, tím byli poněkud překvapení. Musím říci, že Evropský parlament je jednou z největších demokratických institucí na světě. Já jsem taky poslankyně a proto mám velkou radost, že s vámi mohu hovořit, že spolu můžeme takto přímo diskutovat. Jak už jsem řekla, Belgie byla otřesena teroristickými útoky a já bych vám chtěla tedy eh, vyslovit, vyjádřit eh, svoje sympatie. Eh, Kanada tedy stojí na straně EU, to je velmi důležité, zvlášť v této obtížné době. Žádný jiný partner Evropské unie se nehlásí tak jednoznačně k zásadám, které zastává i EU. Pro obě strany je velmi důležité eh, světo, celosvětové hospodářství. Domnívám se, že jsem první ministrině nového kanadského kabinetu, která hovoří před evropskými poslanci. Je to pravda? Ano, říká pan předseda. Domnívám se, že bude nejlepší, pokud eh, nejprve promluvím o naší nové vládě, která vznikla v říjnu. 4. Eh, listopadu jsme složili eh, slib jako ministři a já bych chtěla něco říci o základních principech, o dohodě CETA a následně velmi ráda odpovím na vaše dotazy. Naše vláda na sebe vzala některé základní eh, závazky. Ty závazky se tedy budou postupně naplňovat. Tento týden premiér pojede do eh, New Yorku, do Organizace spojených národů a bude se tedy eh, připojí se k podpisu celosvětové klimatické dohody. To tedy byla byl první krok naší nové vlády, velká delegace, která zahrnovala i občanskou společnost a také zástupci eh, původních obyvatel, což je velmi důležité, protože jsme velmi pišní na to, že tady eh, mohou převzít velmi důležitou roli v těch klimatických jednáních pro naši vládu. Je to eh, velmi důležité, patří to k těm základním hodnotám. Eh, to jsem tedy chtěla říci. Velmi důležitým tématem je uprchlická krize. Ráda bych vás všechny chtěla ujistit, že si velmi ceníme toho, že ta krize není pouze evropským problémem. Jsme si toho vědomi, je to globální krize a Během předvolební kampaně se naše vláda eh, zavázala, že tedy odvede svůj díl, že eh, splní svoje povinnosti. My eh, jsme tedy převzali syrské uprchlíky, 29. února jsme tento úkol splnili. E, musím říci, že to nejsou uprchlíci, kteří by připlavali k našim břehům. My zkrátka posíláme letadla, která je přivezou zpět do e, Kanady. E, a Příliv těchto syrských uprchlíků pokračuje. Doufám, že letos to bude 30 eh, tisíc. To je pro nás velmi důležité, protože víme, že pro Evropskou unii je to velmi eh, palčivá záležitost. Rádi bychom vám dali jasně najevo, že eh, tedy jsme na vaší straně ne pouze teoreticky, ale i prakticky. Třetí věc, kterou, na kterou jsem velmi Eh, hrdá, spočívá v tom, že pracuji pro eh, premiéra, který je eh, feminista, protože právě diverzita je naším klíčovým principem. 4. listopadu se tedy Kanada přihlásila k genderové vyváženosti tím, že má genderově vyvážený kabinet, genderově vyváženou vládu, což je skvělé. A já jsem tady na to velmi hrdá, protože musím říci, že je mi ctí eh, být součástí v takové genderově vyvážené vládě a velmi mě to baví. A konečně poslední otázka, kterou chci zmínit, co by zásadní záležitost týkající se Kanady a no, její nové vlády, to jsou tedy silné závazky spjaté s multilateralismem, s vícestranným principem. Kanada se tedy hlásí k tomuto principu, je velmi nadšeným zastáncem multilateralismu ve všech smyslech, ve všech eh, smyslech tohoto slova. Je to princip, ke který se naše vláda jednoznačně hlásí. Mnozí říkají, že Kanada je zase eh, taková, jaká byla. To znamená, že multilateralismus je součástí eh, diskuzí na mezinárodním poli. Je to klíčová kanadská hodnota, klíčový závazek naší vlády. Věříme v to, že tady máme v tomto smyslu zodpovědnost vůči světu a eh, je to tedy velmi důležité při e, vystupování v mezinárodních institucích. A tím už jsme u Evropské unie, protože se domnívám, že právě to by měl být základní předmět naší dnešní diskuze. Obchodní dohoda s Evropou je pro nás velmi důležitá z mnoha důvodů. První z nich, možná ten nejdůležitější, spočívá v tom, že jde o prohloubení našeho partnerství se skupinou zemí, se kterými sdílíme stejné hodnoty. Cítíme se tu být jako doma. Doufám, že i vaši kolegové nebo eh, vy jako členové výboru INTA jste se cítili doma u nás v Kanadě. My jsme velmi eh, pestrá země. Musím říci, že eh, ve Eh, dohodě CETA, tedy Kanada se postarala o ty překlady do francouzštiny. My jsme tedy země, která věří eh, ve význam hospodářského růstu a také chápeme, že právě vláda může sehrát velmi důležitou roli při eh, podpoře hospodářského růstu. My máme tedy národní zdravotnický systém, velmi věříme v roli a význam veřejných služeb. To znamená, že pro nás je to tak, že klíčová hodnota dohody CETA spočívá v tom, že máme těsnější vztahy s vámi. Ehm, myslím si, že s vámi máme mnoho společného, proto e, jsme tomu velmi rádi a e, ceníme si toho, že můžeme spolupracovat, že můžeme prohlubovat naše vzájemné vztahy, ale že můžeme také spolupracovat e, v celém světě je tu ještě jedna věc, na kterou eh, bych vás ráda upozornila a která souvisí s dohodou CETA. Ta dohoda může mít obrovskou, obrovský význam v podpoře hospodářského růstu. Já jsem hovořila o dohodách, které zastává naše vláda, podobně jako vy jsem byla eh, zvolena, abych se tedy stala ministriní a během eh, předvolební kampaně klíčová otázka zněla Eh, tedy hospodářský růst, který stagnuje a obavy střední třídy o příjem a o pracovní místa. Určitá úzkost té střední třídy. To tedy byla ta zásadní situace, které jsme čelili a my si musíme uvědomit, že pokud neoživíme hospodářský růst, nepodaří se nám mm, prosadit ani ty další věci, o které tak stojíme. Eh, my v Kanadě například eh, řešíme eh, vztah k původnímu obyvatelstvu, stojí nás to mnoho peněz, nicméně právě proto potřebujeme hospodářský růst a já si myslím, že dohoda CETA bude obrovským motorem pro hospodářský růst. Ve studii, kterou Evropská unie a Kanada společně provedly v roce 2008, jsme tedy vycházeli z toho, že některé dohody o volném obchodu nedosáhly svého cíle, nicméně podle této studie eh, dohoda CETA Eh, zvýší obchod mezi EU a Kanadou o 23 To je poměrně hodně. Pokud ta dohoda bude plně naplněna, tak eh, se naše HDP za rok eh, zvýší o 0,07 což je tedy velká změna a bude to znamenat nová pracovní místa pro naše lidi. A konečně poslední věc, kterou chci říci, protože předpokládám, že jste o tom přemýšleli nebo dokonce diskutovali. Eh, ty, ty právní záležitosti, které jsme spolu museli řešit. Já jsem tedy byla nejprve v opozici a naše strana tedy eh, souhlasila s touto dohodou, nicméně když jsme tedy utvořili vládu, tak jsme si Eh, byli vědomi toho, že Evropská strana má určité pochybnosti, pokud jde o investiční kapitolu. Já si myslím, že Ben to může potvrdit. Možná, že Evropané byli trochu překvapeni tím, že nová vláda eh, spíše než by ten eh, postoj Evropské unie ke kapitole o investicím, investicím považovala za nějaký těžký úkol, za nějakou výzvu, že řekla souhlasíme. My jako naše vláda jsme tedy progresivní, myslím si, že to můžeme říci a jsme pišní na práci, kterou jsme společně s evropskými partnery odvedli eh, při formulaci této kapitoly o investicích. Musím říci, že ten přístup je nový, je to nový eh, koncept kapitoly o investicích v obchodních dohodách. Toto změní poskytuje státům, to znamená demokraticky zvoleným vládám, jednoznačné posílené kompetence a e, je potřeba tedy tyto orgány posílit. Já si myslím, že ta kapitola je dobře formulována. Jsme hrdí na to, že jsme se o to postarali společně. Máme transparentnější, vyváženější e, proces arbitráže a ti, kteří mají určité pochybnosti, já vím, že někteří uh, tu jsou, já musím přiznat, že jsem měla také určité pochybnosti o obchodních dohodách, jestli ty obchodní dohody jsou vždycky v zájmu uh, občanů. Na adresu všech těchto lidí bych ráda řekla, že ta dohoda, kterou jsme eh, připravili mezi EU a Kanadou, je takový zlatý standard, který eh, nastaví nově laťku pro pokrokové obchodní dohody v mezinárodním měřítku my se tedy o to musíme postarat, protože je možné mít nějaké myšlenky eh, v tom smyslu, jak by se tedy obchodní dohody mohly eh, vylepšit, ale je potřeba, aby se z toho, z toho stala skutečnost, aby se tedy vytvořil nový precedent, aby se eh, ty ambice vtělily do nějaké konkrétní dohody. My si tedy ceníme těch progresivních věcí, kterých jsme dosáhli v CETě. Považujeme to za velmi důležitý princip společně s eh, Evropskou unii se budeme těchto principů zastávat v mezinárodním měřítku a budeme se snažit, aby tady byly reflektovány při modernizaci těch stávajících obchodních dohod. To znamená, že jsem na tu dohodu velmi pyšná. Myslím si, že eh, ta dohoda umožní větší blahobyt a prosperitu všech našich občanů, bude to příležitost pro lepší spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unii ve všech klíčových odvětvích, ať už eh, je to eh, jsou to klimatické podmínky nebo technologie. Já jsem byla v Berlíně a velmi mě překvapily mm, kanadské společnosti, které se eh, tedy zabývají otázkou technologií, čistých technologií a pro, právě pro ně je ta dohoda CETA velmi důležitá, protože v ní vidí šanci na další růst. Myslím si, kromě toho, že tato dohoda je výrazem hlubokého strategického partnerství mezi naší zemí a vaší skupinou zemí, která se, které se opírá o velmi eh, hluboko zakořeněné sdílené hodnoty. Takže děkuji a těším se na diskuzi. Dáme slovo zpravodaji pro Kanadu a stínovým zpravodajům a poté dalším poslancům. Máme teď 25 minut na otázky a potom také na možnost vyslechnout si odpověď paní ministrině. Všechny až na konci, ano, protože jinak bychom to nestihli. prosím, omezte se na dvě minuty, jinak nebudeme mít možnost dát slovo mnoha poslancům. Naším původním zpravodajem je pan Pabrix, který tady není. Pan Kaspary z EPP eh, ho nahrazuje a má nyní dvě minuty. Eh, CETA je z našeho pohledu opravdu eh, velmi dobrá dohoda. CETA tedy z našeho pohledu je opravdu eh, velmi dobrá dohoda. Když se podíváme, jak to vypadá se zeměpisným označením, přístupu na trh, eh, veřejné zakázky a tak dále. Eh, potom ochrana investic, to se zlepšilo, tak tady to vám chceme poděkovat. My zde v parlamentu a můžeme si položit zde otázku, Eh, s kým eh, jiným bychom měli jinak uzavřít dohodu než Evropská unie s Kanadou. Já si myslím, že eh, na obou stranách je demokracie a že standardy environmentální jsou na stejné úrovni, takže si myslím, že dobré, že jsme pokročili ku předu. Už před půl rokem se zveřejnil text na internetu. Já jsem zatím neslyšel žádnou kritiku ohledně toho textu. Já bych si přál, aby občané eh, využili během příštích šesti měsíců, využili tuto příležitosti a přečetli si to, aby tam si přečetli třeba překlady, abychom mohli eh, co nejrychleji ratifikovat, ale samozřejmě eh, si to pečlivě předtím rozmyslet. A byl, mm, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste přišla mezi nás a uh, těším se, že si dále vyměníme názory ohledně ratifikace. Děkuji a stínový zpravodaj za SD tady také není, nicméně David Martin ho zastupuje a nyní mu dávám slovo. Děkuji, Bende. Já samozřejmě souhlasím s Danielem v tom, že jde o velice ambiciozní dohodu pro obě strany. Zejména vítám skutečnost, že jsme dosáhli dohody v oblasti veřejných zakázek a že jsme také odsouhlasili e, ochranu 140 e, geografických známek. To je velká výhoda a očekáváme, že to tež bude dohodnuto i v dohodě TTIP. E, vítám samozřejmě váš osobní závazek ohledně změny kapitoly o investicích. Kanada vždycky byla ochotná k takovýmto krokům. Moje frakce to zatím ještě neproskoumala. My víkáme tu změnu, protože jinak bychom hlasovali proti eh, té dohodě, kdyby tento systém řešení sporů nebyl změněn. Eh, teď tedy studujeme ten nový systém. Eh, my bychom od vás rádi slyšeli, proč vzhledem ke zkušenosti Kanady s NAFTA a s řešením investičních sporů obecně se stavíte pozitivně k tomu novému systému. E, jste e, přesvědčeni, že to ochraňuje právo regulovat? E, jste přesvědčeni, že to zabrání zbytečným žádostem a myslíte si, že americké společnosti nebudou využívat Kanadu jako zadní vrátka pro řešení sporů s Evropskou unii? A potom ještě další otázku. K těm dvěma umluvám ILO, jako je právo na kolektivní vyjednávání a na e, minimální mzdu, e, můžete nás ujistit, že Kanada e, se chystá na ratifikaci těchto dvou umluv ILO. A konečně osobněji, jak víte, v červnu se koná ve Spojeném království velká akce a kdyby na to došlo, já si to nemyslím, ale kdyby bylo odhlasováno, že Británie odejde z EU, myslíte si, že to nějakým způsobem znehodnotí nebo pod podkope dohodu EU-CETA? Změnilo by se něco nějak radikálně? Děkuji za ECR e dám slovo Emě McClarkin. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní ministrině, že jste e, k nám přišla rovnou z letadla, abyste e, promluvila e, k poslancům Evropského parlamentu a pokračovala tak v dialogu o CITA, který jsme zahájili. Chtěla bych vám složit hold za vaši práci protože vy společně s komisařkou Malmström, eh, dvě silné ženy, jste dali do pohybu věci kolem CETA a směřujete k plnění výsledku, protože to přesně bychom chtěli, aby obchodní dohody otevíraly více příležitostí našim národům. A to právě doufám, že bude možné eh, co nejrychleji, tak abychom co nejdříve eh, pocítili přínosy této dohody. Možná někteří kolegové v tomto parlamentu neocenují, že jste otevřela již uzavřené mírové vyjednávání, eh, je to určitý precedens. Jsou lidé, kteří se domnívají, že dohoda je stále ještě otevřená. Já bych se vás tedy chtěla zeptat, je to už uzavřené, eh, je to už vytesané do kamene, eh, provádíte s vládou pouze právní dočišťování, takže už nic nestojí v cestě ratifikaci? Děkuji za liberály Maritě Šáke. Eh, děkuji, paní ministrině, velmi ráda vás vidím po, v Evropském parlamentu po naší nedávné návštěvě Kanady. Mohu jen zopakovat, eh, že jsme se tam cítili skvěle přijatí, přijatí minulý měsíc. Připadali jsme si v Kanadě jako doma a myslím si, že se prohloubil náš závazek posílit strategické a obchodní partnerství. E, dohoda SITA, tak jak byla e, dokončena ve vyjednávání, je dobrá pro Evropany. Vítáme příležitosti přístupu na trh a bylo skvělé slyšet od různých aktérů z Kanady e, jejich názor na to, co je důležité. Je to zejména diverzifikace obchodu, tak, abyste nebyli tolik závislí na USA, ale posílili posílili vazby s Evropou. Eh, to byl důležitý faktor, který uváděli. A kromě toho také důležitost našeho spojenectví byla jasná. My jsme byli hluboce dojatí odpověďmi všech, od univerzitních studentů eh, až po eh, lidi z hokejových stadionů, až po vládní úředníky a biznismeny, eh, kteří všichni projevovali hluboký zármutek nad událostmi v Bruselu a uctili nás dvěma minutami ticha a dalšími projevy soustrasti. Chtěla bych složit poklonu vám, eh, premiérovi Trudovi a celé vládě za to progresivní vedení. Je to opravdu eh, velice osvěžující závan čerstvého vzduchu, když to srovnáte s tónem debaty prezidentských voleb v USA a když to vezmeme v kontextu debaty v Evropě, nejen o obchodu, ale například o uprchlících. Takže přesně to eh, dokazuje, že musíme využít příležitosti, které nabízí vaše vláda a odstranit jednu z hlavních překážek a tím je právě kapitola o ochraně investic. Myslím si, že je jasné, že sdílíme pohled na to, jak by měla vypadat progresivní kapitola o ochraně investic. Mohu tedy jedině říci, že má frakce doufá, že e, občané, malé a střední podniky i velké podniky budou co nejdříve e, moci těžit z výsledků tohoto vyjednávání. My v Evropském parlamentu se hrajeme svou roli a pokusíme se zajistit, aby tato dohoda přinesla výsledky co nejdříve. E, zajímal by mě váš dojem Eh, z ostatních evropských aktérů, zejména z členských států. Já už jsem četla o hrozbě VETA ze strany našich rumunských přátel. Mě by zajímalo, jak, si, eh, jak předpokládáte, že lze najít východisko. Děkuji a za spojenou levici paní Minér. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Eh, děkuji za to, že jste přišla mezi nás. Máte sluchátka? Ano. Eh, těší mě, že zde eh, je také zastoupená rada Kanaďanů, tak aby mohli vyjádřit svůj názor. Já jsem členem GUE což je jednotná levice. My jsme jedinou politickou skupinou, kde je stejný počet mužů a žen v Evropském parlamentu. Eh, blahopřeji vám k vaší funkci, ale je to velmi komplikované, protože máte na starosti CETu. Eh, je to věc velmi složitá. Eh, ve vaší zemi obyvatelé poznali obsah dohody teprve nyní a je možné, že čím bude více diskuzí, tak bude větší kritika. Není to dobrá dohoda pro Eh, občany, ani pro Kanadu, ani pro Evropskou unii. Je to dobrá dohoda pro nadnárodní společnosti. Eh, to jsou ti, kteří sponzorovali tuto dohodu a kteří určili směr této dohody. Tady se hovořilo o řešení sporů, o tomto systému, což je vlastně pouze takový eh, soud pro zahraniční investory a kteří se zakládají na této dohodě a ne na mezinárodním právu či mezinárodní legislativě. A anglicky tomu říkáme lipstick on a pig. Je to zvláštní systém a existují kauzy eh, mezi Kanadou a EU, které činí 1,5 miliard. Eh, právo na regulaci, eh, right to, to regulate, není tímto způsobem zaručeno. Mě překvapuje, že vy říkáte, že tato dohoda už eh, může začít v roce 2017, ale jak budete konzultovat obyvatele? Já se ptám, proč nemůžete počkat, až bude ukončen demokratický proces? Žadu je suis aussi très féministe. Mais mon féminisme a quand même quelque... Já jsem trochu feminista, nicméně má to hranice. A ty hranice bychom neměli překonat. Děkuji, děkuji paní ministrině. Souhlasím s Maritě. Vaše vláda přinesla eh, do, na celosvětovou politickou scénu čerstvý pozitivní vítr. Všechno to, co děláte, je velmi pozitivní a já se ptám, jak liberálně to máme hodnotit. Musím říci, že je to i určitá hranice, kterou musíme vidět. Ta dohoda o volném obchodu by měla vytvořit pracovní místa, podnítit hospodářský růst. Nicméně není tomu vždycky tak, protože jsou odvětví, která z ní budou profitovat, eh, určité skupiny obyvatel z ní budou profitovat, ale jsou naopak sektory nebo skupiny obyvatel, které z ní profitovat nebudou. Eh, byla řeč o kapitole o ochraně investic. Určitě je to eh, lepší řešení pro řešení konfliktu, ale já jsem neslyšel žádný argument, který by mě přesvědčil o tom, že bychom kromě těch národních eh, soudních systémů potřebovali ještě nějaký jiný arbitrážní systém. Nevím, proč by eh, to tady nemohly vyřešit soudní systémy evropských států a Kanada. Eh, Kanada tedy bude požadovat 15 eh, miliard dolarů jako očkodnění od Spojených států, protože Obama tedy šel jednoznačně svou cestou, pokud jde o klimatické změny. A nyní ještě něco na adresu farmaceutického průmyslu. Léky budou eh, stále dražší a Pan premiér řekl, že i systémy zdravotního potištění je potřeba eh, přizpůsobit tak, aby se našly peníze, eh, které jsou potřeba na ty drahé léky. Eh, děkuji, to byly tedy stínoví zpravodajové a nyní tedy se hlásí sedm dalších poslanců. Prosím, omezte se na dvě minuty. Nejprve paní Moska, prosím. Venuta, Děkuji vám, vítám vás mezi námi a jsem eh, velmi ráda, že na vaší pozici je žena. A přála bych si, aby to ukázalo na to, že je důležité, aby existovala eh, genderová dimenze eh, protože se jedná o otázku, o které v říjnu hovořila poprvé VTO. Co se týče dohody mezi EU a Kanadou, nechci se zaměřit tolik na toto, ale spíše na to, eh, jak to vypadá s tržní ekonomikou v Číně. Kanada je proti a hledá se alternativní terminologie. Já bych chtěla vědět, jaké právní dopady jsou-li eh, v případě této alternativní eh, metodiky k výpočtu antidumpingových opatření, tak zdali kanadská vláda konzultovala jiné důležité partnery, jako Evropská unie či Spojené státy, jak přistupovat eh, k této otázce v rámci VTO? Merci, merci beaucoup. Alors tout d'abord dire que ce n'est pas parce qu'on crie... Děkuji vám. Eh, co se týče eh, podpisu dohody o volném obchodu, tak to neznamená, že se to nemusí líbit Spojeným státům. Já si myslím, že je důležité, aby v tom to bylo jasné, protože zdá se, že když někdo něco kritizuje, tak je proti populaci. A to není ten případ. Já mám tři dotazy. Když eh, navážu na to, eh, co řekl kolega Žade, ICS eh, v Evropě, především v Německu, soudci Eh, řekli, že to není eh, veřejný soud. Vy to interpretujete takto v Kanadě? Vous, Canadiens, à faire sur la justice eh, Tedy tento systém řešení sporů. Jak vy to interpretujete? Máte nějaké stížnosti ohledně Evropského soudnictví? A jaké stížnosti máte tedy mm, tak, abyste zdůvodnili, že bude tento systém pro řešení sporů z vaší strany. Eh, co se týče eh, norem, tak eh, jsme si blízko, ale vy jste blíže Spojeným státům, protože mm, přes 40 tisíc amerických firm operuje v Kanadě a CETA otevře dveře těmto americkým podnikům, aby mohli těžit z těch dohod, které existují mezi Kanadou a mezi Evropou? řečeno, bylo řečeno, že dohoda bude modelem, ale já jsem kritická, eh, co se týče těch pozitivních či negativních seznamů na úrovni eh, VTO pracujeme s pozitivními seznamy. Takže vy, eh, když byla konzervativní vláda, tak jste pracovali s negativními seznamy. Já nehájím tento model. A proč ho hájíte vy, ten, tento model liberalizace? Thanks very much. Děkuji, tak má slovo Jude Curtin Darling. Děkuji vám, paní ministrině, za váš projev. Velice ráda vás tady vidím v Bruselu po naší cestě do Otavy. Eh, eh, už hovořila za naši delegaci Mariče, nicméně já bych vám chtěla ještě jednou poděkovat za podporu, kterou nám poskytli kanadští kolegové, včetně vás po bruselských útocích. Bylo poměrně tristní být tou dobou daleko od domova. Eh, poslanci, kteří byli součástí té delegace, nebo přinejmenším ti, kteří se účastnili schůzí, které byly na programu, což byla většina, eh, už určitě znají vaši energičnost, vaše nadšení a odhodlání eh, dovést eh, dohodu světa naspět. Další v Evropské unii i v Kanadě to ale vidí trošku jinak. My slycháme v Evropě obavy eh, z toho, jak to bude vypadat s veřejnými službami, eh, jak to bude vypadat s ISDS a s pracovními právy. Eh, to jsou obavy, které jsou společné oběma stranám Atlantiku, jak ukázali naše setkání s odborovými svazy a, od, a občanskou společností v Kanadě, podobně jako v Evropské unii. Jsou tu určité prvky v dohodě SITA, které ale působí obavy spíše na kanadské straně oceánu. A mě by tedy zajímal váš názor, protože tady existuje určitá nerovnováha v té dohodě. Jedním z příkladů je prodloužení eh, doby, doby patentů u léčiv, eh, což eh, velice leží na srdci farmaceutickým společnostem, které toho budou moci využívat. Nicméně tak skvěle už to nebude pro mnoho kanadských pacientů, kteří spoléhají na generická léčiva. Je pravda, že máte národní zdravotní službu, ale ne farmaceutickou, což je rozdíl. Takže vzhledem k tomu, že společnost stárne, není to důvodem obav a není to důvodem obav kanadské veřejnosti? Pan Fjellner. Děkuji vám a vítejte, paní ministrině. Nemělo by být nic fantastického, že Evropská unie a Kanada se domluvily na obchodní dohodě, protože kdyby se EU nemohla dohodnout s Kanadou a Kanada by se nemohla dohodnout s Evropskou unii, tak kdo už by měl? Já jsem velice rád, že se zdá, že tato dohoda opravdu bude eh, hluboká a všeobecná a bude standardem pro ostatní obchodní dohody v celém, doufejme, světě. Eh, starost mi ale dělá při nejmenším jedna věc. Ne však v samotné dohodě, ale spíše eh, ohledně toho, jakým způsobem se k té dohodě dospělo. Eh, já si myslím, že vyjednávači Kanady a Evropské unie se mohli na něčem dohodnout, potřást si rukou a potom si uvědomili, že to vlastně chtějí nějakým způsobem zrevidovat. A v podstatě všechno je nemožné, dokud to nenastane. Já jsem ale hovořil s mnoha zástupci Kanady, kteří pořád říkali, ne, ne, ne, neopravujte něco, co není pokažené, nech, ne, nepřeměňujte dobře fungující systém ISDS na něco nového a potom z ničeho nic vy jste prostě otočili. A to si myslím poněkud ubližuje reputaci Kanady. Na druhé straně ale Evropská unie chtěla otevřít něco, eh, kdyby chtěla otevřít něco během eh, právního dolaďování, bylo by to špatné pro nás. Eh, já vlastně doufám, že američané budou moci využívat této dohody k nabízení služeb. Pokud eh, americké firmy jsou ochotny dodržovat vysoké standardy této smlouvy, bude to dobře pro nás, protože budeme moci vtisknout naše myšlenky Americe. Já mám ale ten dojem, že CITA je, jde mnohem dál než NAFTA. Mohla byste vysvětlit rozdíl mezi CITA a NAFTA? Ben Schuster. Děkuji vám, paní ministr. Děkuji vám, paní ministrině. Já jsem velmi rád, že jste přijala naše pozvání a toto také ukazuje na to, jak dobré vztahy máme mezi Evropskou unii a mezi Kanadou, což je velmi důležité. E, přesto ale máme tady e, značné problémy, protože e, tato dohoda souvisí úzce s diskuzí k, ohledně témat, ke kterým dojde po podepsání dohody, po tom, co se o tom bude jednat, takže samozřejmě v dohodě, i přesto, že došlo k mnoha změnám, tak jsou tady pro Evropu velmi sporná témata které z eh, politického hlediska nejsou tak úplně eh, prosaditelná. Co se týče ochrany investic, tak tady vyvstává opravdu hodně otázek. Je to opravdu tak, eh, tak jak, jak jak je to zamýšleno, protože eh, potřebujeme eh, opravdu systém na řešení sporů v těch eh, zemích, kde už je to takto rozvinuté, takže to opravdu tedy potřeba. Potom zadávání veřejných zakázek, tak tyto klauzule, potom otázka, jsou opravdu potřebné nebo standardy Mezinárodní organizace práce jsou opravdu takto komplexní potřeba. Takže jsou tady eh, zásadní otázky. Eh, potom já vím, že není úplně běžné to takto dělat, ale právě na základě těch eh, mm, zvláštních vztahů, které máme s Kanadou, a které by takto v budoucnosti měly být, tak nemyslíte si, že by bylo dobré, abychom ten text doplnili během diskuze nebo vyjasnili? Eh, protože já si myslím, že minimálně některé části textu nejsou pro mnohé akceptovatelné. Třeba já jsem tady hovořil o těch jednotlivých oblastech a eh, opravdu, dobře, ten kontext je, to je jasné, ale ta kritická diskuze vyvstala eh, po tom, co už se vyjednali ty důležité body této dohody. Děkuji, Karolín. Děkuji a vítám vás, paní ministrině. Jsem velmi ráda, že jste eh, se vydala na tak dalekou cestu a přijela mezi nás. Já sdílím vaše obavy nebo pochybnosti. Skutečně je to tak, že v některých oblastech máme eh, obavy, musíme vzít velmi vážně eh, pochybnosti našich občanů. Vylepšení proběhlo v kapitole o ochraně investic, nicméně bylo řečeno, že další kapitoly zůstaly bez změny změny. Já se tedy ptám, jak to bude, protože v posledku je tomu tak, že Evropský parlament rozhodne ano nebo ne. Eh, vidíte eh, tady nějakou možnost třetí cesty? To znamená, že ty kapitoly, které jsou eh, spojeny s otazníky, které budí obavy, že by tedy ještě byly řešeny, že bychom my jako Evropský parlament nemuseli nutně říci ano nebo ne. Děkuji a posled, ještě poslední eh, kolegyně. Eh, děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, paní ministrině. Mě také těší, že jste tady. Já, i když jsem nebyla eh, součástí delegace do Kanady, tak musím říci, že určitě tady z vás čiší energie a odhodlání. A já jakožto socialistka, tak mě to těší, že Kanada má konečně eh, takto vyváženou vládu a těší mě, že tato genderová perspektiva eh, v rámci multilateralismu je tak důležitá. Já vám položím konkrétní dotaz. V současné eh, situaci eh, obchodních mezinárodních vztahů eh, právě bylo ukončeno jednání ohledně dohody s Kanadou na technické úrovni. Nyní Evropská unie vyjednává dohodu se Spojenými státy. Jedná se o modernizaci dohody s Mexikem jak si myslíte, že ty eh, kroky ku předu v rámci dohod, tak jaký to bude mít dopad na dohodu s Kanadou? A eh, jestli by to mohlo být impulzem pro jiné dohody, které by byly eh, schopny lépe zvládnout a regulovat globalizaci? From Viktor. Velice krátká otázka od Viktora. Děkuji. Paní ministrině, jak víte, eh, je tady problém. Velice drobný a technický, ale doufám, že bude vyřešen. Eh, rumunská vláda a rumunský parlament se stavějí pozitivně k procesu ratifikace. Eh, má delegace je mu plně zavázána. Mohlo by dojít k nějakému pokroku v otázce vízového režimu Kanady vůči Rumunům a Bulharům, eh, protože to jsou záležitosti, které mají vliv na ratifikační proces v Národním parlamentu. Děkuji, to bylo velice krátké, tak teď paní ministrině máte možnost odpovědět. Eh, děkuji za tyto otázky. Kolik mám času? 10-15 minut. Dobře, tak to bylo hodně otázek. Prez, prezident čeká. Nemůžeme nechat prezidenta čekat. E, nejprve bych teda chtěla poděkovat všem za to, že se tolik angažujete v této debatě. E, děkuji vám, že jste tady. E, já jsem při všech kontaktech s evropskými poslanci byla překvapená vaším hlubokým zaměřením na tuto dohodu, vašimi hlubokými znalostmi. Nejspíš nebudu schopná odpovědět na úplně všechny otázky, protože jich eh, bylo hodně, ale pokusím se eh, pojednat ta hlavní témata. Pokud některé otázky ponechám bez odovědi, tak náš velvyslanec Dan, můžeš zamávat. Eh, Dan Castello je náš velvyslanec v Evropské unii a ten je vám vždycky k dispozici. Pro nás jde opravdu o nesmírně důležitou věc a já za sebe a za zástupce Kanady bych byla velice ráda, kdybychom vám mohli být k dispozici a odpovídat otázku na otázky. Já jsem na začátku byla nezdvořila, nepředstavila jsem tady Steva, kterého už patrně znáte, náš skvělý hlavní vyjednávač za Kanadu. Mauro tady není. Ano, slavný Mauro je tady. Já jsem tolik slyšela o Maurovi, to je váš vyjednávač. Velice ráda ho tady vidím a těším se, že si popovídáme později. Kromě skupiny z kanadské vlády musím říct, že tady máme ještě další Kanaďany. Je tady Mod Barlow z Rady Kanaďanů. A pak tu máme ještě kanadské zemědělce a rančery, kteří tu dnes jsou. Velice ráda vás tady všechny vidím. Děkuji, že jste tady a že to tak pozorně sledujete. Tak teď k těm otázkám. Já si myslím, že tady je jedno obecné téma, o kterém se zmínilo více lidí. Začala bych patrně tak, že někdy, když Kanaďané a Evropané hovoří eh, tak eh, eh, chtějí, aby to bylo jaksi mezi, mezi čtyřma očima, ale nakonec to dopadne ve třech. Takže eh, nedělejme z našeho vztahu nějakou trojku. Já si myslím, že když hovoříme o Kanadě, tak jeden z jedním z géniů Evropské Jednou z geniálních věcí na Evropské unii je vnímání a chápání národní suverenity, tedy suverenity národních států v Evropské unii. E, Kanada je suverénní nezávislá země, která slaví 150 leté výročí konfederace příští rok a máme dlouhou historii nezávislých rozhodnutí na mezinárodní scéně, nejen u obchodních dohod. Já už jsem e, vám představila před chvílí Dana Kostel, Kostela, eh, velvyslance v Evropské unii. Eh, já jsem mu velice blízká, protože byl eh, náčelníkem štábu velkého Kanaďada, mého politického mentora Byla Grahama, který byl naším ministrem obrany když jsme učinili poměrně závažné rozhodnutí nevstoupit do války v Iráku. Jsme tedy nezávislí a rozhodujeme se sami za sebe a tak tomu platí i u obchodních dohod. Je to dohoda mezi Kanadou a Evropskou unii, ne mezi někým jiným a Evropskou unii. Ne, opravdu, já jsem ministrině obchodu Kanady a byla bych ráda, kdyby jste prosím respektovali fakt, že k vám přicházíme jako jiná země. Jsme jedenáctá největší země na světě, jsme země G7, tak prosím mluvte s námi přímo, eh, bez prostředníků. Prosím, my vás respektujeme. Pak to padlo mnoho otázek. Já myslím, že Eh, Jude, eh, Jude, nevím, jestli Jude chápe, o čem mluvím. Ano, všichni to chápeme, vysí to ve vzduchu. Eh, každopádně, mnohokrát jste se ptali na kapitolu o investicích. Některé otázky zprava se ptali také, jestli je nutné pozměnit kapitolu o ochraně investic, pak jste se ptali, jestli je to dostatečně stabilní na to, aby to uspokojilo obavy eh, těch pokrokovějších složek a pak třetí soubor otázek se týkal spíš toho, proč vůbec potřebujeme kapitolu o investicích. Já se tedy pokusím odpovědět na všechny tyto otázky společně a to argumentem značně pro investiční dohodu, eh, investiční kapitolu této dohody. Mně to velmi leží na srdci, protože toto je skutečný výdobytek. Je to mezinárodní premiéra, a jedním z důvodů, zdaleka ne jediný důvod, ale jedním z důvodů, proč podpořit tuto, důhod, toto, tuto dohodu je, aby investiční kapitola vstoupila v platnost, aby se stala realitou. Proč vůbec potřebujeme investiční kapitolu? E, vy určitě víte, protože se zajímáte o obchod. Vy jste ti, kdo to celé vymysleli. Byl to vlastně Bert a jeho krajané, kteří přišli s myšlenkou investiční kapitoly. Potřebujeme ji, protože obchodní smlouvy nespadají vždycky pod jurisdikce národních soudů. Uzavíráme tady dohodu mezi Kanadou a Evropskou unii a potřebujeme někoho, kdo by měl pravomoc eh, vynášet rozsudky ve sporech na za- zakládajících se na té smlouvě samotné. Eh, ne všechny aspekty eh, budou jaksi v možnostech domácích soudů. To je jedna možnost. Pak, má, pak můžete říct, na to ale máme VTO. Nemůžeme to nechat takto. Eh, Kanada má hodně zkušeností se Světovou obchodní organizací Velmi jsme se zapojovali do jejího založení, věříme v tuto organizaci, jsme v ní velice aktivní a velice aktivně využíváme eh, tamní mechanismus řešení sporů. Jak jste si možná všimli, naším největším obchodním partnerem jsou Spojené státy. Je to skvělý obchodní partner, ale občas poměrně tvrdý. A mezinárodní orgán, jako je VTO, může být velice užitečným prostředkem eh, řešení diskriminace eh, kanadských eh, firm v USA. To, to, to se stává. VTO rozhodlo v náš prospěch eh, například loni v prosinci. Problém ale je, že VTO eh, je systém řešení sporů mezi státy. To je v pořádku, pokud americká vláda se rozhodne povýšit domácí spor až na státní úroveň. To je politické rozhodnutí eh, a stane se z toho spolitizovaný spor. Já jako ministrině obchodu vám můžu říct, že ne každý obchodní spor prospívá té dané zemi. Nevždy je dobře, aby se z obchodního sporu stala otázka vztahu mezi dvěma státy politická otázka vztahu. Eh, to je tedy několik, důvod, několik důvodů, proč si myslím, že je velice cené mít investiční kapitolu. A jak je to konkrétně s touto investiční kapitolou? Proč já, jakožto progresivní ministrině obrany, eh, pardon, obchodu, podporuji eh, tuto eh, dohodu? Za prvé, právo regulovat. Právo regulovat je silně zakotveno v této investiční kapitole, mnohem silněji než v jakékoliv jiné investiční kapitole, které na světě jsou. Naše dohoda explicitně říká, že ztráta zisku sama o sobě vám ještě nedává možnost odvolat se na investiční kapitolu. E, dohoda explicitně říká, že státy mají právo měnit dotační režimy, což vám automaticky nedává možnost odvolat se na investiční kapitolu. Dohoda explicitně říká, že ty, mom, ty momenty v roce 2018, 2008, eh, eh, to, tam nebylo potřeba zachraňovat banky, eh, což je výraz toho, jak věříme v naší vládě. Tato dohoda ale explicitně říká, že záchrana tohoto typu nepodléhá investiční kapitole. Já jsem slychala obavy ohledně toho, zda by investiční kapitola eh, zabránila státu eh, přivést pod státní kontrolu nějakou oblast, která byla v minulosti privatizována. To ta kapitola nemůže. Chtěla bych proto eh, ujistit lidi a myslím si, že tady panují stále ještě obavy ze starého ISDS. Chtěla bych vás opravdu ujistit, že právo demokratických vlád na regulaci je zcela potvrzeno a stvrzeno touto dohodou. A to takovým způsobem, že jde o silný precedens pro všechny ostatní následující dohody. A potom bych se chtěla zmínit ještě o další věci, a to je ten proces arbitráže, který eh, se který eh, tato dohoda vytváří. Tady bych eh, chtěla říci, že my spolu vytváříme něco, co je vlastně skvělé. Něco, co nikde jinde neexistuje. V našem novém procesu arbitráže budeme mít arbitry, eh, kteří eh, toto nebudou lidé, kteří se zabývají eh, obchodním právem a Arbitři, kteří budou v panelu a řešit spor, budou vybíráni náhodně a nikoli e, stranami sporu. Zase, to je velice důležitý a nový vývoj. A konečně e, tam bude ještě e, pilotní proces, který teď dokončujeme, ten je důležitý, protože místo, abychom měli nějaký případ, systém případ od případu, bude orgán, který to bude koordinovat všechno. Já si uvědomuju, že v tomto sále, tak jako v jakékoliv skupině Kanaďanů, já vás ale ujišťuju, že tato dohoda má velice silnou podporu našeho parlamentu a velice silnou podporu občanů. Vždycky budou lidé, kteří zkrátka nebudou pro obchodní dohody. Tečka. Já bych vás chtěla přesvědčit, abyste abyste podpořili tu. Moc by se mi líbila jednomyslná podpora v našem parlamentu, i ve vašem parlamentu ale pro lidi, kteří jsou pro obchod a pro progresivní dohody, těm říkám, lepší dohodu neseženete. Tato dohoda bude nesmírně důležitým precedentem pro progresivní obchodní dohody v budoucnu. Bude to zásadní krok Kdybychom si mysleli, že investiční kapitolu je potřeba zlepšit, tak by nestačilo o tom jenom mluvit. To bychom museli uzavřít dohodu s někým tak, aby se z toho stal skutečný systém. Proto si myslím, že kdo je progresivní, ten musí tuto dohodu podpořit. David se ptal na práci a ILO Nám velice záleží na e, novém e, pracovním orgánu mezi EU a Kanadou, který se vytváří touto dohodou. S tím mají Evropané, zejména možná Němci, zkušenosti a my jsme velice nadšení z takovéhoto orgánu. A pokud jde o úmluvy e, ILO, Kanada už teď v praxi je na úrovni Eh, úmluv ILO, všech osmi. A tady bych chtěla zdůraznit zvláštní roli mé vlády, my věříme v odbory. Naše dva první zákony, které jsme předložili a které už jsou teď pět měsíců v platnosti, se týkaly e, zrušení opatření proti kolektivnímu vyjednávání, které zavedla předchozí vláda. Formálně jsme podepsali šest z osmi konvencí ILO, ta sedma o e, dětské práci bude podle Stýva hotová do konce června a chystáme se ratifikovat i tu osmou. Další velké země, se kterými obchodujeme, mají třeba jenom dvě z těch osmi. To jenom, abyste vnímali ten rozdíl. Už bych měla rychle končit, ale ještě bych eh, se chtěla uh, zabývat otázkou rumunského kolegy a bulharské. Eh, otázka se týká rumunská a bulharská, Tak. Eh, obávám se, že se nedostanu až k Číně. Chtěla bych vám odpovědět, protože já zastupuji v Kanadě eh, Toronto, což je tak trošku italský region, takže teď eh, bych chtěla říct si... Je důležité hovořit s jednou italskou poslankyní ze v Evropském parlamentu. Point. Um... A teď k té rumunsko-bulharské záležitosti. Jak víte, v našem strategickém partnerství jsme se zavázali k cíli, kterým je bezvízové cestování mezi Evropou a Kanadou. To je zcela seriózní závazek, ke kterému se naše vláda plně hlásí. Víme, že u Rumunska a Bulharska jsme tento závazek ještě nenaplnili. Energeticky na tom pracujeme, jak víte, tak probíhají pracovní schůze na toto téma, eh, děláme na tom. Jak víte, já jsem tedy ministrině obchodu a nikoli ministrině imigrace kam toto téma patří, nicméně já vnímám vaše obavy, slibuji, že je proberu se svým kolegou ministrem pro imigraci a budu naléhat na to, aby s tím pohnul. Můžu říct ještě jednu větu na závěr, ještě jednu věc bych chtěla říct. Eh, chtěla bych skončit v pozitivním duchu. Eh, několik lidí eh, tady vyjádřilo názor, který do značné míry sdílím. A sice, že pokud se Evropa nedohodne s Kanadou a pokud se Kanada nedohodne s Evropou, kdo už se má jiný dohodnout? Já myslím, že v tak velké části světa jsou eh, vůbec jsou obavy z toho, zda vůbec může fungovat vláda, zda můžou fungovat instituce, zda se vůbec dá něco udělat. A já si myslím, že tato zlatá dohoda mezi Evropou a Kanadou, které sdílejí tolik hodnot, tato dohoda, která v podstatě stanovuje nová progresivní opatření pro mezinárodní obchod. Tato dohoda zvýší naši společnou prosperitu a já vás vyzývám, abyste ji podpořili. Děkuji. Velmi děkujeme, paní ministrině, děkujeme vám za to, že jste přišla, že jste uh, vedla tuto diskuzi. Uh, ve známém filmu Casablanca se říká, že to je počátek skvělého přátelství. Já si myslím, že to platí i pro naši situaci. Děkujeme. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie bitte wieder. Milí kolegové, milé kolegyně, prosím, posaďte se. Dostáváme se k bodu programu číslo 10, neboli k makrofinanční pomoci Tunisku jednou diskutovali. Mezičase výbor AFET nás informoval o tom, že tady budeme mít od nich stanovisko a že tak učiní i výbor pro rozpočet. Nechci dlouho mluvit na úvod. Spravodajkou je paní Desarnes a já jí tímto předávám slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jste právě připomenul, tak už jsme o, o této otázce jednou hovořili. Mám začít znovu? Dobře. E, děkuji vám. Už jsme o této otázce hovořili u jiné příležitosti. Všichni víte, jaká je situace v Tunisku. Nebudu se opakovat. Dlouze jsme hovořili o velmi komplikované situaci, která je v Tunisku. A hovořili jsme o tom u příležitosti eh, dohody a také, když jsme jednali o opatřeních pro olivový olej. Eh, potom je to všechno stíženo nedávnými teroristickými útoky a víme všichni, že tuniská vláda už získala eh, první eh, pomoc 300 eh, milionů, první makrofinanční pomoc. Tunisko požádalo o dalších 600 milionů. To je návrh, který máme zde nyní na stole. Jak všichni víte, Evropská komise upravila svůj původní návrh a upravila šest bodů. Rada se zdá, že podpořila tento návrh Eh, tak aby se eh, realizace pomoci eh, neopozdila, protože Tunisko tuto makrofinanční pomoc potřebuje velmi naléhavě. Bylo by rozumné, aby Evropský parlament to podpořil a abychom zabránili pozměňovacím návrhům, tak aby to pokročilo ku předu co nejrychleji. Zde bych chtěla říci, že by to neměl být také precedens eh, pro Evropskou komisi. Říkám to vlídně, ale důrazně. Eh, protože jakmile, aby se to nestalo zvykem a mm, mohl by AFET eh, vydat stanovisko a nejenom dopis. Mm, může se to dělat jinak, když budeme mít toto na stole. Vzhledem k, k problémům, které má Tunisko, tak eh, tato pomoc je naléhavá, Tunisko ji potřebuje a doufáme, že ta první tranše se bude moci zaplatit co nejdříve, hned eh, po letních prázdninách. A naše asociace s Tuniskem eh, musí být hlubší. Budeme jednat tento týden tak, abychom prohloubili tuto dohodu o volné výměně. Pokud eh, budeme mít takovou tu dohodu, tak eh, to musí být vyjednáno transparentně a demokraticky. Když tady byl uh, tuniský velvyslanec, tak už jsem to řekla. Víme, že Tunisko je velmi zadluženou zemí a je dobré jim půjčit peníze. Požádali o to a dáme jim to. Ale možná bychom měli myslet na inovativnější řešení jsou, eh, jejich dluh činí 50 eh, HDP a možná bychom tento to by se mohlo uvažovat, aby tento dluh byl přeměna investiční eh, mm, obligace, tak jako to udělala Francie či Belgie. Tak eh, v budoucnosti bychom měli slibnou možnost a e, doporučuji to Evropské komisi. Co tím chci říci, paní, e, pane předsedo? To všichni víme, o co jde. Dnes teda stínoví zpravodajové, e, nejprve paní Cykl za EPP. Pan Cykl, prosím. Děkuji, pane předsedo. My naprosto souhlasíme s formulací, kterou tady pronesla paní zpravodajka, ale jménem EPP mi dovolte, abych se pokusil tyto aspekty ještě trochu více prohloubit, protože za prvé můžeme konstatovat, že jde o to, jaký návrh předložila komise. My jsme v tom eh, původním textu provedli určité změny, a to především pokud jde o tu makrofinanční pomoc. Eh, Rád bych vyzdvihl hlavně tři body. Za prvé, z toho návrhu bylo vyňato, že by měl vzniknout protokol o hospodářské politice, eh, kterému bude podléhat makrofinanční pomoc EU makrofinanční pomoc poskytnutá EU. To znamená, že v tuto chvíli vládnou určité pochybnosti o tom, jak to má být naformulováno. Nicméně s ohledem na skutečnost, že Rada e, nebude předkládat změny, bychom ty změny neměli předkládat ani my. Kromě toho bych rád upozornil ještě na jednu věc. Z obecného hlediska je to tak, že finanční pomoc by měla být vždycky vázána na určité podmínky. Eh, to znamená, že bychom měli vyžadovat politické a strukturální reformy. Bez nich eh, by nemělo eh, by, bez nich totiž není možné transformace dlouhodobě dosáhnout. Paní zpravodajka sama hovořila o tom, že ta pravidla není možno porušovat neustále. Kromě toho EPP hovořila ještě o jednom dalším velmi důležitém bodě, který bych tu chtěla zmínit. A sice jde o to, že Kromě této makrofinanční pomoci by Tunisko mělo dostat ještě pomoc určenou na boj s migrační krizí. To znamená, že i my máme pocit, že je potřeba jednat velmi rychle a že je nezbytné okamžitě jednat. Nicméně bychom rádi ještě jednou poukázali na ty procedurální aspekty, protože Eh, pravidla není možno neustále měnit. A kromě toho bych rád dal na zvážení skutečnost, že potřebujeme odpověď eh, ze strany Tuneska, pokud jde o provádění reform a eh, migrační krizi. Děkuji. Děkuji, pan Lun za EKR. Chcete se vyjádřit? Ano, eh, my tedy souhlasíme s paní zpravodajkou a žádné pozměňovací návrhy předkládat nebudeme. Děkuji za GUE, by to měl být pan Jak? Ale nahradí ho pravděpodobně Helmut. Bohužel je to tak. Omlouvám se, zapomněl jsem na svoji vlastní frakci, takže za to se omlouvám. Eh, pane předsedo, já nevím, jak jste na to mohl zapomenout. Nevím, jak se mám v tuto chvíli chovat. Ještě eh, nemáme za sebou ani polovinu období a vy už na mě zapomínáte. Eh, příští rok pravděpodobně do této frakce nepůjdu, ale legrace stranou, myslím si, že se dokážeme shodnout. Pravděpodobně jsme si zajedno v tom, že pomoc určená Tunisku je důležitá, zároveň to musí být tak, že ta pomoc musí být eh, trvalá a tato rozpočtová pomoc představuje jednu z možností. Eh, objevila se celá řada návrhů, které byly sporné, které hovořily o velmi sporných opatřeních. Já bych tedy byl velmi rád, kdybychom eh, to slyšeli Eh, přesně já vím, že když se bavíme o eh, vyjednávání v dohotovolném obchodě, tak je eh, neustále řeč o tom, že to musí být naprosto transparentní. Já si myslím, že to platí i pro Tunisko. Pokud jde o tu makrofinanční pomoc, tak se domnívám, že se mm, musí vyplatit co možná nejdříve a že musí být určena co možná největšímu množství lidí, že z ní musí profitovat co možná nejvíce lidí. Paní Desarnes o to hovořila. E, v každém případě e, by tam měla být ta demokratická podmíněnost pro naší frakci, je to velmi důležité. A nyní bych rád požádal komisi, aby byla co možná nejpružnější, pokud jde o e, ekonomickou podmíněnost je jasné, je, že je potřeba provádět strukturální makroekonomické reformy, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že Tunisko se v tuto chvíli eh, nachází ve velmi obtížné situaci. To znamená, že jim nemůžeme předepisovat další ekonomické reformy, které eh, jsou tedy eh, sporné. Musíme si uvědomit, že makrofinanční pomoc je tedy půjčka, kterou je potřeba splatit. Pokud se podíváme na zadlužení Tuniska, tak eh, se musíme také eh, zásadně pobavit o tom, eh, co uděláme s tím dluhem. Musí dojít k nějaké restrukturalizaci dluhu nebo k něčemu podobnému. To je naprosto nezbytné, protože jinak ani tato makrofinanční pomoc nepomůže. To znamená, že to je diskuze, o které, kterou musíme vést a tím jsem tedy vyčerpal svoji řečnickou dobu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Helmut. Děkuji, pane předsedo. Já tedy navážu na ta slova, která zazněla jako poslední. Mm, to, a řeknu tedy to, co bych chtěl říci náš stínový zpravodaj Patrik Lerek. On samozřejmě souhlasí s tím, že musíme najít řešení pro velmi komplikovanou hospodářskou situaci, ve které se Tunisko nachází. A to především v tomto velmi obtížném eh, transformačním období. Jsme si naprosto vědomi toho, že jakákoliv eh, finanční pomoc eh, by byla vítána. Nicméně s makrofinanční pomocí je jeden problém. My už jsme o tom diskutovali dneska dopoledne, když jsme probírali rozpočet, rozpočtové otázky nejde pouze o otázku, na co budou ty peníze Evropské unie určeny, ale jde také o to, odkud ty peníze budou, budou. Pokud tedy eh, poskytneme úvěr, půjčku, tak ten eh, úvěr se musí splatit. To znamená, že my Tunisko Eh, v této obtížné situaci přivedeme ještě do ještě obtížnější situaci. Pokud se tedy vydáme tímto směrem, tak musíme najít eh, nějakou cestu, eh, jak by to Tunisko mohlo splnit. Já si myslím, že tedy to příště ve výboru musíme popsat lépe. Bylo řečeno, že se tedy musíme na to podívat z dlouhodobého hlediska. To je totiž ten klasický problém s dluhem jsou tu velmi přísné podmínky eh, a eh, to je tady pro tuniskou vládu problém. V memorandu o porozumění v návrhu komise jsou naprosto přesné přesná pravidla, co to znamená. To znamená eh, provádění strukturálních reform a tak dále. Já si myslím, že bychom se měli podívat na další země, kde tedy memoranda o porozumění tlačí tyto země a vlády do určitých situací. To znamená, že já říkám, že Eh, už, už budu končit, pane předsedo. Eh, myslím si, že bychom měli poukázat na eh, dopis pana Broka určený vám, který upozornil na to, že nejsme pod časovým tlakem, protože je ramadán a po ramadánu bude letní přestávka, to znamená, že ne, nemáme nad sebou žádný časový tlak. Děkuji. Um, monsieur Jadot. Pan Žado, prosím. Je comprends pas bien le lien entre le ramadan et... Děkuji. Já úplně nevidím tu spojitost mezi ramadánem a letními prázdninami. Ramadán neznamená prázdniny. Je to něco jiného. Já souhlasím s paní Desarnes a to, co navrhuje eh, ve své eh, zprávě a to, že je potřeba pomoci co nejdříve a co nejdůrazněji Tunisku. Já si myslím, že Evropa nedostála tomu, co je potřeba v Evropě, tedy v Tunisku, protože když se podíváme na geopolitickou pozici, když se podíváme na ty jejich sousedy, Alžírsko, Libie, Sahel a e, demokratické naděje, které existují v Tunisku, stovky e, milionů půjčky, to zase není tolik. Měli bychom být štědřejší. A připomínám, že tento parlament v roce 2012 odhlasoval usnesení o dluhu, který eh, eh, akumulovalo Tunisko během diktatury. Myslím si, že by bylo dobré, abychom se vrátili k usnesení Evropskému parlamentu ve výboru, protože tam jsme žádali restrukturalizaci akumulovaného dluhu během minulého desetiletí. ta kondicionalita ze strany eh, Mezinárodního měnového fondu, eh, především v oblasti sociální a humanitární to není to, co je nyní nejvhodnější, co je nejvíce potřeba. Doufám, že eh, budeme moci pokročit rychleji, ale myslím, že opravdu nesplňujeme to, co se od nás očekává. Chairman, I know that the... Děkuji, pane předsedo. Thank you very much, Chair. I will continue. Děkuji, pane předsedo, budu pokračovat italsky. Děkuji. Jsem rád, že jakožto stínový zpravodaj mohu hovořit k této zprávě, ale také jako zpravodaj o, e, ke zprávě o Tunisku z AFETu. E, mohu pouze plně podpořit to, co řekl můj předřečník e, Eh, tady zapotřebí úplný eh, transformační eh, proces, demokratizační proces musíme v Tunisku podpořit. A to navzdory obtížnému a křehkému prostředí se o to musíme velice energicky zasadit. Když se podíváme na nástroje, na, jako má například Ukrajina, tak tady jsme bohužel nepodnikli stejné úsilí. To je poměrně zjevné, zejména když se podíváme na nástroj evropské politiky sousedství. A na, makrofinanční fo, na makrofinanční pomoc, když se na ní podíváme procentuálně a demograficky, eh, tak eh, u Tuniska to sedí, ale v ostatních případech si musíme eh, uvědomit, že to není pomoc IPA a vliv naší pomoci je tam samozřejmě mnohem větší. Pokud je o problém Libie, tak tady už jsme slyšeli od stínových zpravodajů přede mnou, že je zapotřebí zřídit investiční fond, který by podporoval různé ekonomické sektory, v této závažné sociální a e, politické krizi, protože jinak se tato krize pravděpodobně ještě prohloubí a země bude vystavena retorice e, extremistů z islámského státu. Na druhé straně je tu ještě riziko jaksi potenciálního zpětného chodu, e, neboli pokus vrátit se k autoritářskému režimu Bena Aliho. A to by, mohlo opatře, to by mohlo obyvatelstvo vnímat jako jediné řešení hospodářské krize, což nesmíme připustit. E, proto ještě jednou opakuji, e, že bychom měli hlasovat pro makrofinanční pomoc, nicméně si myslím, že to musí být část většího a komplexnějšího plánu, protože toto samo o sobě nestačí. Musíme vykonat něco většího a musíme chápat, že e, práce v Tunisku e, je mnohem více, zejména v kontextu celé Severní Afriky a arabského světa jako takového. E, mohl by to být příkladný model pro celou tuto geografickou oblast. Jedna otázka, kde bychom chtěli ještě podat pozměňovací návrh, eh, se týká eh, kontroly nad prostředky a, té, a skutečnosti, že eh, je ještě zapotřebí učinit určité závazky. Je zapotřebí samostatné kontroly, což je věc, která nám dělá poměrně starosti. Je zapotřebí kontroly, která by byla poněkud přísnější protože my samozřejmě jsme zcela pro eh, pomoc pro Tunisko, ale zároveň si myslím, že je zapotřebí tlačit na reformu veřejné zprávy, aby byla eh, efektivní, aby se daly čerpat eh, národní prostředky, aby se daly mobilizovat finance na boj proti hospodářské a sociální krizi. Děkuji. Teď další kolega. Eh, já vím, že hovoříme nyní o makrofinanční asistenci Tunisku, nicméně chtěl bych zmínit ještě jednu další věc, která se toho možná eh, příliš netýká, ale přece jen trochu ano. Eh, v této zprávě souhlasíme s poskytnutím 500 milionů eur na pomoc Tunisku. To samo o sobě je dobré, ale myslím si, že mnohem lepší by bylo, kdybychom paralelně s těmito půjčkami eh, vytvořili eh, příznivější obchodní klima pro eh, nákup zboží a služeb z Tuniska, aby Tunisané mohli vyrábět zboží a my bychom ho mohli kupovat. To by vytvořilo pracovní místa v Tunisku. A myslím si, že by to Tunisku pomohlo mnohem více než pouze půjčka jako taková. Je Existuje jedna věc, kterou Tunisko vyrábí a e, dováží do Evropské unie. E, mám na mysli fosfáty. Od roku 2010 do 2015 vyvezlo Tunisko téměř tisíc metrických tun e, fosfátů do Evropy a naši výrobci potřebují tuto surovinu k výrobě zboží z potravinářství a z chemického průmyslu v Evropské unii. Bohužel před několika týdny Evropská komise předložila návrh na nové nařízení o hnojivech, eh, které eh, uvaluje poměrně přísné požadavky na dovoz eh, fosfátů. Vzhledem k tomu, že většina fosfátů se dováží do Evropské unie, pak hlavním následkem tohoto nařízení je zákaz dovozu ze severní Afriky, včetně Tuniska. Takže na jedné straně dáváme Tunisku půjčky, ale na druhé straně odmítáme kupovat eh, komoditu, kterou Tunisané prodávají a kterou my potřebujeme. To si myslím, že nedává příliš mnoho smyslu. Já už jsem o tom mluvil se zpravodajem a už jsem požádal náš výbor o vydání stanoviska k novému nařízení o eh, hnojivech. Eh, protože z toho plynou důsledky pro mezinárodní obchod. Možná bychom tedy měli zvážit eh, to, že děláme jednu věc a pak děláme druhou, která je s ní v přímém rozporu. Viktor, eh, děkuji vám. Eh, v této atmosféře podpory a solidarity, která je politického charakteru, bych navrhl zamyslet se nad něčím, co je hmatatelnější. A sice že nová legitimní vláda Tuniska oficiálně, formálně požádala eh, evropské banky, aby informovali o ukradených aktivech eh, Benalího, eh, tak, aby Tunisané ho mohli, je mohli identifikovat a aby tato aktiva byla navrácena skutečným majitelům, což je tuniský lid. Já teď nemluvím o Mossad Fonseca, já teď mluvím o bankách v Evropské unii ani jedna jediná banka neodpověděla tuniské vládě. Tak přátelé, buďme k sobě upřímní. Krásné projevy jsou hezké, ale mohli bychom udělat něco, co je jednoduché, identifikovat tyto peníze a vrátit je jejich skutečným majitelům Protože ono jde patrně o mnohem více, než kolik můžeme poskytnout na mikroúvěrech. Můžeme okamžitě podpořit ekonomiku a rozhýbat dynamiku tuniské společnosti. A právě tak můžeme ukázat, že e, Evropa e, umí konat a nejenom mluvit identifikovat, kolik peněz je v Saudské Arábii, e, kde je pan Ben Ali chráněn a kde máme partnerskou dohodu, tak je, je v pořádku prodávat jim stíhačky a tak dále, tak pokud toto je v pořádku, tak bavme se také o penězích, které byly ukradeny tuniskému lidu. E, já nejsem utopista, ale myslím si, že je to naprosto proveditelné, pokud by byla politická vůle. Měli bychom požádat Evropskou komisi, aby to udělala. Děkuji a dalším řečníkem je Evropská komise. Pan Dampano. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se stručně zareagovat na některé komentáře. K otázce formy pomoci a k tomu, že využíváme půjčky spíše než dluhy a možnosti restrukturalizace dluhu, k tomu bych chtěl říci, že dluhová situace Tuniska není dramatická. Indikátory dluhu jsou poměrně přijatelné pokud jde o její úroveň a zejména pokud jde o trendy. Poslední analýza dluhu od Mezinárodního měnového fondu potvrdila udržitelnost trendů e, vzhledem k tomu, že úroveň dluhů e, a příjmu na hlavu v Tunisku znamená, že země v podstatě nesplňuje kritéria, která máme pro e, granty v podobě makrofinanční pomoci. Tento typ asistence je určen pro země s nižším příjmem na hlavu. Chtěl bych říci, že Evropská unie se velice snažila eh, celé tři roky, tři, čtyři roky eh, navýšit grantovou pomoc pro Tunisko. Tunisko bylo hlavně vlastně největším příjemcem programu Spring a dalších programů eh, což jsou samozřejmě projekty svázané s politickými reformami. Tunisko dělá pokroky v této oblasti, takže my se významnou měrou snažíme pomáhat Tunisku těmito nástroji a také prostřednictvím Evropské investiční banky. Tunisko je hlavním příjemcem financí z Evropské investiční banky, jak plyne z dokumentů, které doprovázejí návrh komise. Pokud jde o e, návrh paní Desarnes ohledně možné restrukturalizace dluhu nebo e, konverze dluhu na investice, tak to je samozřejmě otevřená otázka pro příslušná místa. Já bych chtěl nicméně varovat, že je třeba tady si počínat eh, opatrně, protože jakákoliv diskuze o restrukturalizaci dluhu by mohla mít velmi negativní dopad na přístup této země k trhům, což, eh, jak víme, vzhledem k, eh, ke špatné makroekonomické situaci ta země stále ještě má přístup na trh což se uvádí i v pracovním dokumentu ve vysvětlujícím prohlášení. A sice, že té zemi se povedlo na začátku minulého roku poměrně snadno eh, umístit eh, jednu miliardu euro. Samozřejmě museli platit významné úroky, nicméně přístup na trh má. A to by diskuze o restrukturalizaci dluhu mohla zcela zničit. Přestože udělujeme půjčky, naše půjčky mají velice měkké podmínky. Je to přesně stejná e, úroková míra, se kterou si komise půjčuje na mezinárodních kapitálových trzích. Zatím byly proplaceny dvě e, tranše a úroky jsou velice nízké, pod 1% v případě té první tranše. Takže Eh, doba splatnosti je velice dlouhá, až 15 let. To jsou velice měkké podmínky pro půjčky, eh, což také pomůže zlepšit dluhovou situaci eh, Tuniska. Tak eh, to byly mé hlavní poznámky k tomuto. Pokud jde o Ramadán, který byl zmíněn v dopisu z výboru AFET, tady nevidíme hlavní problém. Už příští týden hodláme jet do Tuniska a zahájit diskuze o memorandu porozumění. Doufáme, že se nám podaří eh, významně pokročit v této oblasti, v tomto vyjednávání v nejbližších dvou měsících. Eh, a že se nám podaří eh, dosáhnout podepsání dokumentu a že začneme implementovat, jakmile spoluzákonodárci tento návrh schválí. Pokud jde o flexibilitu od komise, pokud jde o ty programy, tak jak požadoval jeden eh, poslanec, chtěl bych k tomu říci, že my už eh, momentálně k té první tranši přistupujeme velice flexibilně. My bychom rádi pracovali na společném programu a když se podíváte na podmínky té první operace, tak ty opravdu odrážejí to, co eh, úřady v Tunisku hodlají eh, dělat. No, pokud jde o příliš laxní přístup k podmínkám při pomoci Tunisku, komise se domnívá, že ničeho nedosáhneme pouze rozdáváním peněz. Tunisko má závažné závažné strukturální nedostatky ve své ekonomice, které musí být odstraněny. Pokud to Tunisané řešit nebudou, pak se to s tou zemí eh, potáhne. Eh, musíme si uvědomit, že arabské jaro nebylo pouze projevem frustrace z politických režimů, ale také frustrace z ekonomického systému. Je zapotřebí ekonomik, eh, změnit tento systém, zreformovat ho tak, aby byl udržitelnější. Je důležité, aby my společně s dalšími dárci a dalšími institucemi institucemi se postarali o to, aby země nezapomněla na svůj reformní program. Chtěl bych poděkovat paní Desarnes za její zprávu a za eh, pozitivní přístup k podávání pozměňovacích návrhů. Eh, jak jsme se dozvěděli z výboru, eh, z rady, tak i rada tento přístup vítá. Doufáme, že tento návrh bude pokračovat s pozměněními, abychom mohli naplnit poměrně náročné časové lhůty a abychom poskytli Tunisku makroekonomickou pomoc, kterou velice potřebuje. Děkuji, paní Desarnes. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji. Já bych si bývala přála, aby nám komise řekla, že se nejedná o precedens, to, že se tento text neupraví. Doufám, že komise to vezme v potaz a že to potvrdí. Zdá se, že kývají. Ano, dobře, tak ukončím tady tuto vsuvku. Všichni říkají, že otázka je naléhavá. Já děkuji všem i zástupcům e, frakcí, že nepředložíte pozměňovací návrhy, abychom v tomto spisu mohli pokročit ku předu. Všichni říkají, že to je jeden z nejdůležitějších eh, prvků e, solidarity kterou chceme vyjádřit Tunisku. Protože když pomůžeme Tunisku, tak pomůžeme i sami sobě. Ano, to tak je. Ale e, nemůžeme se omezovat pouze na makrofinanční pomoc. Musíme jít ještě dál a být solidární. Pokud jde o tu podmíněnost, ano, samozřejmě, demokratická podmíněnost. Eh, Tunisko je příkladem eh, ve svém přechodu a tady se hovořilo, komise hovořila o určité laxnosti. Já si myslím, že je rozdíl mezi tím být laxní a e, mít rozumný přístup. Já si myslím, že musím pomoci e, Tunisku, aby měli výhledy do budoucna, nereformovat jen tak pro nic za nic. A to se týká e, veřejných financí, musí se střídně a seriózně spravovat, ale Eh, Tunisko eh, musí mít výhledy eh, do budoucna, ekonomický růst. To je ta nejlepší pomoc, kterou jim můžeme poskytnout. A v tomto smyslu můžeme pracovat. Každopádně vám všem děkuji za vaši účast. Já taky děkuji. Děkuji, paní Desarnes. A lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 27. dubna ve 12 hodin. Hlasování se bude konat 23. a 24. května. Vzhledem k tomu, že pan ministr, pan ekvádorský ministr již mezi nás dorazil a už máme pouze sedm minut eh, z původního harmonogramu, tak navrhuji, abychom změnili pořadí, ve kterém tedy budeme probírat body našeho dnešního eh, pořadu jednání, abychom tedy i hned přikročili k výměně názorů s ekvádorským ministrem eh, zahraničního obchodu a jednotná technická pravidla pro kolová vozidla probereme následně po této rozpravě. Pane ministře, Dovolte mi, abych eh, vám nejprve projevil soustrast, pokud jde o velké zemětřesení, ke kterému ve vaší zemi došlo. Navrhuji, abychom v tuto chvíli drželi minutu ticha eh, s ohledem na jeho oběti. Stojíme, že? Thanks a lot. Děkuji vám. Minister, nevertheless, a very warm welcome to you here in our Navzdory tomu mi dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal v našem výboru pro zahraniční obchod. Vítáme také vaši delegaci, náměstka ministra pro zahraniční záležitosti a místo předsedu výboru pro hospodářský rozvoj. My diskutujeme o tom, že bychom dohodu eh, s Kolumbií a Peru rozšířili na Ekvádor. Naše delegace před několika týdny Ekvádor navštívila, pan kolega se této cesty účastnil. To znamená, že se skutečně snažíme postoupit na této eh, cestě a připravujeme hlasování o eh, přistoupení Ekvádoru k této obchodní dohodě. Já jsem si velmi cenil toho, že jste ochoten přijet a diskutovat s námi o tomto postupu. I a nizozemské předsednictví by bylo velmi rádo, kdyby se mu podařilo na této cestě pokročit vpřed. Nebudu hovořit dlouho, protože chceme využít příležitosti, eh, chceme využít toho, že jste mezi námi a dávám vám slovo. Muy buenas tardes. Dobré odpoledne. Eh, děkuji vám za pozvání. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Bernde Lange za vaše eh, slova a chtěl bych poděkovat eh, všem členům výboru a za minutu ticha v této tak eh, obtížné situaci, které nyní čelí moje vlast. Chtěl bych začít tím, že vám poděkuji za okamžitou pomoc, za pomoc, kterou poskytla Evropská unie a několik členských států tuto pomoc, kterou poskytujete Ekvádoru právě v této první eh, fázi, kdy je potřeba nejnaléhavější, kdy pomáháte lidem, kteří byli postiženi zemětřesením eh, z minulé soboty. Situace je velmi komplikovaná pro moji zemi, ale zároveň se ukazuje, jak eh, je to důležité pro Ekvádor, když se podepíše dohoda tedy o přistoupení Ekvádoru k dohodě o obchodu EU, Peru a Kolumbie. E, přijela delegace ekvádorské vlády, ale je tady také e, náměstek ministra pro zahraniční vztahy, ale jsou tady také zástupci soukromého sektoru Ekvádoru a Eh, jsou asociací eh, výrobců a producentů, kteří jsou zde v místnosti a zároveň zástupci dovozců a firem, které kupují výrobky v Ekvádoru. A všichni eh, se jsme vědomi toho, jak je důležité podepsat takovouto dohodu s Evropskou unii. Úvodem bych se s vámi chtěl podělit o několik relevantních údajů o význačném pokroku, ke kterému došlo v minulých letech, pokud jde o e, plnění hospodářských a sociálních práv naší populace během posledních let. E, díky e, rozhodnutí většiny ekvádorských obyvatel jsme se rozhodli pro model rozvoje, pro vládu, pro politický režim, kde respektování lidských práv, hospodářských práv a sociálních práv občanů eh, byla základním kamenem. Ekvádorská ekonomika je ekonomika, která mezi rokem 2007 a 2015 vykazovala téměř 4%, eh, což eh, je mnohem výše než ostatní země v regionu. Bohužel to, co se stalo v sobotu, eh, to bude mít negativní dopad na náš růst. A zároveň další vnější okolnosti, které na nás také měly vliv, a o tom jsme hovořili s členy eh, výboru a také s jinými poslanci parlamentu. Během posledních měsíců, posledních let došlo ke eh, snížení cen ropy, což je eh, dobré pro některé země, ale pro Ekvádor je to špatné, protože Eh, ropa činila v roce 2014 52 vývozů Ekvádoru. Eh, proto se velmi značně eh, snížily příjmy ekvádorského státu a které umožňovaly plnit požadavky a potřeby našich Ekvádorů. Potom devalvace mm, dolaru vůči ostatním měnám. Ekvádor Eh, používá eh, ve svých transakcích americký dolar. A takže, eh, pardon, tedy ta, to posílení, ne tedy ta devalvace, pardon, ale to posílení toho dolaru samozřejmě to bylo pro nás negativní, protože naši ekvádorští výrobci nemohli tak dobře soutěžit na trhu. A chtěl bych se zopakovat, že Ekvádor neprováděl eh, žádný sociální dumping. V Ekvádoru máme velmi eh, striktní eh, kodexy pro environmentální pravidla a pracovně právní a samozřejmě to potom vede k větším nákladům na výrobu a proto naše výroba, to, co my exportujeme, protože se jedná o kvalitní výrobky, tak to e, nemůže dost dobře e, soutěžit e, s výrobky v jiných zemích, kde existují praktiky, se kterými my nemůžeme souhlasit. A samozřejmě víme, že Evropa má na to stejný názor. Velký cíl našeho modelu rozvoje je snížit chudobu. Ekvádor v Ekvádoru jsme snížili eh, procento chudoby o 13 eh, Chudoba byla snížena o 13 Nyní je na 25 je ten index chudoby a extrémní chudoba poprvé v historii naší země je na jednociferné čísle. Je to tedy v roce 2015 8%. Co to znamená, že máme 15 milionů obyvatel, tak my jsme z chudoby dostali přes milion a půl lidí. To je bez pochyby jeden z největších eh, úspěchů a je to věc, na kterou můžou být všichni obyvatelé Ekvádoru hrdí. E, toto snížení e, chudoby e, také znamená, že se zmírnily rozdíly ve společnosti. Víte, že to je důležité pro vývoj, pro mm, kvalitu života, to je filozofie naší ekvádorské vlády. A ehm, to, že se snížily e, rozdíly mezi občany, tak to bylo e, třikrát tedy toto číslo e, větší než v ostatních zemích. A to je výsledkem specifických politik naší vlády. Naše vláda se také ve svých politikách zaměřila na Eh, zásadní potřeby obyvatel, jako je zdravotnictví a vzdělávání. Třeba co se týče zdravotnictví, během posledních sedmi let jsme zdvojnásobili eh, eh, počet lékařských zákroků v našem veřejném zdravotnictví. Tato zdravotnictví, které je zdarma a náklady na osobu, sociální investice, které vynaložil Ekvador mezi rokem 2007 a 2015 tak eh, se prakticky čtyřnásobilo. Eh, takže ty náklady na hlavu se prakticky čtyřnásobily. Ve vzdělávání eh, můžeme hrdě říci, že Ekvádor je v současnosti zemí, která nejvíce investuje do vzdělávání v Latinské Americe v rovnání s HDP, jsme na úrovni 2%, což je vyšší procento než v jiných zemích regionu. V tomto směru jsme také eh, snížili eh, negramotnost to do té míry, že v souladu s eh, mezinárodními organizacemi negramotnost v Ekvádoru už neexistuje. A kromě sociálních investic je potřeba zmínit, co jsme udělali v naší zemi, pokud jde o práva pracujících. Ekvador ratifikoval 61 dohod, včet, eh, eh, ILO, včetně těch 8 eh, dohod Mezinárodní organizace práce a to neudělali všechny státy Evropské unie. A Ekvádor to udělal a to je věc, na kterou jsme obzvláště hrdí. Zaznamenali jsme nejnižší míru nezaměstnanosti v Latinské Americe, i když je potřeba říci, že ty eh, vnější eh, otázky jako eh, posílení dolaru a pokles cen ropy a zemětřesení, tak to bude mít samozřejmě negativní dopad na zaměstnanost. A věc, na kterou jsme obzvláště také hrdí, pokud jde o zaměstnanost, je boj proti dětské práci. V Ekvádoru Eh, děti mezi 5 a 14 lety, ty, které pracovaly, spadlo z 8% na 3% v roce 2012. V roce 2011 Ekvádor eh, byla země, eh, která byla vyhlášena jako země bez dětské práce na těch mm, skládkách, takže na skládkách už eh, děti nepracují. Potom se týče mm, dětí, eh, osob pardon, s postižením, osoby eh, v roce 2009 pouze 1039 osob těchto pracovalo a dneska už máme 90 tisíc osob s postižením, které jsou součástí pracovní síly a přispívají do naší ekonomiky a e, pomáhají svým rodinám. Mm, další věc, e, kde jsme také obzvláště hrdí, je e, zapojení a uznání neplacené práce v domácnosti. To je základní přispění žen do domácnosti. Je to úloha, Eh, která obvykle není uznávána ze strany vlád, ani se to nijak nezapočítává do výroby, eh, do produkce země, tak díky eh, zákonům, které byly schváleny v našem národním schromáždění, tak jsme zvýšili počet pracovnic, hospodyň, žen v domácnostech které nyní eh, mohou těžit z výhod plynoucích ze sociálního zabezpečení. Ekvádor je eh, země malá eh, v porovnání s ostatními zeměmi Latinské či Jižní Ameriky, tak jsme obzvláště hrdí na to, že jsme velmi různorodou zemí. že u nás je krásná příroda, je na, u nás eh, obrovská rozmanitost. V Ekvádoru se hovoří eh, téměř 12 eh, jazyků a právě environmentální práva jsou a, velmi důležitými v našem ústavu, v naší ústavě. V ústavě se hovoří o právě přírody. Máme Ochránili jsme přes eh, milion a půl hektarů lesů díky eh, plánům naší vlády. Bojujeme proti odlesňování. Odlesňování v Ekvádoru eh, kleslo na polovinu v porovnání s tím, co bylo před osmi lety. A prakticky můžeme říci, že úsilí, která. Takže to, mm, to vykompenzováváme s tím, že stejné plochy nyní zalesňujeme což eh, bez pochyby staví Ekvádor do vedoucí pozice, nebo alespoň eh, velmi význačnou pozici zaujímáme v eh, environmentální ochraně. Mm, chtěl bych říci, že v roce 2016 93% energie, která bude vytvářena v Ekvádoru, bude pocházet z vodních elektráren nebudeme pálit eh, fosilní paliva, eh, rostliny, eh, pardon, mm, ty průmyslové továrny budou v rezervě, ale 93% energie, které bude vytvářet Ekvádor příští rok, bude pocházet z přírodních zdrojů, tedy obnovitelné zdroje, tak jako i to jsou vodní elektrárny. To jsou projekty, kde se konzultuje Eh, mm, konzultují občané a mělo to zcela zásadní úlohu v celém procesu. Eh, co je také eh, velmi důležité, co vám chci říct, je, že v současnosti se nacházíme v procesu, kdy chceme podepsat obchodní dohodu. Samozřejmě pro moji zemi je důležité přistoupit k dohodě o obchodu, protože tak jako ve všech obchodních dohodách eh, jsou výhody pro všechny strany. Eh, má to výhody pro evropské firmy, které budou moci posílit svoji účast eh, v Ekvádoru, země, které tam už vyrábějí a jsou tam přítomny a zároveň zachováme, budeme mít stejné podmínky na evropský trh jako naši sousedé. A to je to, co my chceme, aby takovýto eh, vztah existoval v rámci mezinárodním obchodem a mezi rozvojem. 30 ekvádorského vývozu má jako cíl Evropskou unii. Téměř 15 dovozu eh, Ekvádoru jsou z Evropské unie. Obchod eh, s Evropou vytváří desítky tisíc pracovních míst Eh, samozřejmě mnoho z nich je ve venkovských oblastech a eh, zároveň i v domácnostech, eh, kde jsou v čele ženy. Třeba například to tuňák nebo mm, jiné mořské plody. To jsou oblasti, kde pracují ženy v roce 2015 Ekvador eh, exportoval 2700 milionů dolarů a více než třetina je produkce malých a středních podniků a mikropodniků. A my jako rozhodnutí vlády je, že chceme eh, dále je podporovat. Samozřejmě budeme podporovat ty velké podniky, tak jako jsme podporovali do posud, ale obzvláště máme zájem o podporu malých a středních podniků, protože to má e, velmi pozitivní dopady. Dvě třetiny e, takže dvě třetiny ekvádorských firm, které vyvážejí do e, Evropské unie, tak jsou to mikropodniky, malé a střední podniky. V sobotu 16. května v 7 večer 16. dubna, tak to je Eh, na škále Richterově stupnice to bylo 7,8, nejstrašnější zemětřesení za 70 let. Doposud máme přes 500 obětí na životě a eh, každým dnem nacházíme bohužel eh, další mrtvé. Máme přes 2500 zraněných a zase tento počet narůstá. Dnes eh, dopoledne, tedy ekvádorského času eh, v 10 eh, ráno evropského času, znovu se zatřásla zem v naší země. Měli jsme 6,1 na škále stupnice a bylo to zase jako v tom minulém zemětřesení po celé zemi. Ty škody pro naše ekonomiku jsou obrovské. Prezident Rafael Correa během předběžného odhadu řekl, že e, ztráty e, budou miliardy dolarů. Musíme mít na zřeteli, že více než 70-75 e, ekvádorského vývozu Eh, pochází eh, z území, eh, které je právě v té situaci nouze kvůli zemětřesení. Hovoříme o rybolovu, hovoříme o tuňákových konzervách, hovoříme o krevetách, kakao, banán a káva. Některé osoby zde v této místnosti znají Ekvádor a víte, že 8, 86 Eh, rybolovu a konzerv pochází právě z této vlasti a polovina fakticky právě přichází na evropské trhy. Přes eh, situaci, ve které se nacházíme a která je největší starostí ekvádorské společnosti, tak jsme se rozhodli, že přicestujeme do Evropy. Jsme tady, abychom vám potvrdili náš zájem o přistoupení k této dohodě o obchodu. Bohužel, eh, ta situace, ve které se nachází Ekvádor, musíme si uvědomit, že i přes naší situaci svět žije dál. My eh, samozřejmě, proto jsme se rozhodli, že přijmeme vaši pozvánku, že zde budeme přítomni, ale chceme, aby bylo jasné, že toto je projev, projevení, vyjádření našeho zájmu, našeho závazku Ekvádoru, že chce v tomto procesu pokračovat. A závěrem, bych chtěl si, Tento eh, proces eh, přistoupení eh, samozřejmě trval. Víme, že mm, čas je těsný, víme, dostali jsme signály o dobré vůli ze strany různých instancí Evropské unie a jsme si vědomi, že do 31. prosince budeme moci mít Eh, tuto dohodu, která už bude implementována, že ji budeme mít, eh, že ji budeme moci podepsat a že vstoupí v platnost ještě do tohoto roku. To je důležité pro moji zem a potvrzujeme, eh, že chceme společně postupovat s cílem podepsat tuto dohodu. Děkuji vám. Minister, thanks a lot for this presentation. Děkuji vám za to, že jste nám tady představil vaši situaci ve vaší zemi. A doufáme tedy, že ta dohoda bude uzavřena co možná nejdříve. Nejprve dostanou slovo stálí zpravodajové. Tak nejprve pan Fisas, prosím. Yeah, Mr. Dobře, zpravodajové jsou dva, takže nejprve Helmut a potom pan Fisas. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také vám, pane ministře, za velmi detailní prezentaci. My už jsme tedy informovali o návštěvě mě a pana Fizase v Ekvádoru na posledním zasedání výboru. Rád bych zdůraznil, že jsme si naprosto vědomi toho, že Evropská unie musí učinit všechno proto, aby napomohla Ekvádoru v této velmi obtížné situaci jak už jsme to vyjádřili minutou ticha, kterou jsme eh, v tomto výboru drželi. Stojíme za vámi a kromě všech těch jednání, kromě všech těch dohod, eh, které mohou být uzavřeny, musí být Evropská unie ochotná eh, poskytnout ještě další přímou podporu, pokud to bude potřeba. Ale pojďme se vrátit k naší návštěvě, k těm otázkám, kterými se zabýváme. V Kitu jsme se domluvili před měsícem, že nejlepší způsob pro vás by eh, tedy spočíval v tom, abyste členům výboru vysvětlil, jaké jsou tedy skutečné reálné podmínky eh, hospodářské, sociální ve vaší zemi. To jste právě učinil. Eh, velmi působivě jste situaci ve vaší zemi popsal, popsal jste vývoj, ke kterému tam došlo. Rád bych ještě jednou eh, zdůraznil, že během naší eh, návštěvy jsme měli schůzky se, všem, se všemi ministry vlády, ale také s poslanci. Jsem velmi rád, že je tu tedy místo předsedkyně příslušného výboru pro vztahy s Ekvádorem. Eh, že jsem tedy velmi rád, že příslušný eh, předseda výboru tu je. Měli jsme eh, také schůzky se zástupci podniků, s těm, se zástupci těch větších podniků, ale také se zástupci malých a středních podniků a e, soustředili jsme se na solidaritu a sociální vývoj ve vaší zemi. Kromě toho jsme se setkali se zástupci původního obyvatelstva, se zástupci odborů. To znamená, že se nám podařilo získat skutečně e, komplexní přehled a všichni zástupci vlády tedy Eh, potvrdili, že Ekvádor chce přistoupit k dohodě o volném obchodu mezi EU, Peru a Kolumbií. Byli si vědomi toho, co jste právě řekl. To znamená, že to přinese výhody jak Evropské unii, tak Ekvádoru, že to je tedy ve vzájemném zájmu a my se tedy musíme podívat na konkrétní detaily té dohody a postarat se o to, jestli tedy eh, ta přidaná hodnota naplní očekávání na obou stranách. To znamená, že to je zodpovědnost Evropského parlamentu a jak doufám, brzy se nám podaří eh, finalizovat, doladit ten dokument. A eh, dospět k procesu ratifikace a k postupu souhlasu, tak jak eh, je to tedy předem určeno v souhladu s naší eh, kompetencí. Já už jsem eh, tedy o tom hovořil na minulé schůzi, ale a chci tedy zdůraznit, že chci napsat dopis radě, tak aby rada si byla vědoma těch výzev, o kterých jste hovořil, tak aby Evropská unie tedy svým dílem přispěla v řešení eh, vaší situace eh, aby tedy proces ratifikace proběhl hladce a konstruktivně. Chci na tomto místě jasně říci, že jsme tedy zaslechli hlasy lidí, kteří se k tomu stavěli kriticky, kteří nedůvěřovali, že dohoda o volném obchodu z dlouhodobého hlediska pomůže. Nicméně z krátkodobého hlediska eh, jsem tedy neslyšel ani jeden jediný hlas, který by Eh, tedy nebral v potaz to, co to tedy znamená pro vaši eh, konkrétní situaci, tak jak jste ji popsal. Musíme si uvědomit, eh, co to pro vás znamená, protože cena ropy klesla a musíme najít nějaké řešení pro vaše hospodářství, tak abychom tedy stabilizovali jeho stav v zájmu ekvádorských občanů tak aby Ekvádor byl stabilním partnerem pro Evropskou unii. A na závěr mi dovolte, abych jako zpravodaj pro tento eh, proces eh, souhlasu do, s dohodou o volném obchodě Kolumbie, Peru, Ekvádor zdůraznil, že si uvědomil, že jste dosáhli eh, značného pokroku Eh, stále ještě tedy jsou tu další kroky a já doufám, že tím, že splníme veškeré požadavky a naplníme veškerá očekávání, která jsou e, spjata s tímto procesem ratifikace, že díky tomu se vám podaří e, reagovat na určité e, otázky a na určitá očekávání ze strany Evropského parlamentu. Děkuji a nyní má tady slovo druhý pan zpravodaj, pan Fisas. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, vážený pane ministře, ještě mm, a náměstku ministra. My jsme eh, velmi rádi, že jste přijeli mezi nás přes eh, situaci eh, ve které se nacházíte. Je to země, která je nám velmi drahá a jsme si vědomi toho, že vlastně ještě nevíme konečný počet obětí tohoto strašného zemětřesení. Já Plně souhlasím s tím, co řekl můj kolega eh, Helmut Scholz. Já bych vám chtěl velmi eh, poděkovat za to, jak vřele jste nás eh, přijali v Kitu ze strany ekvádorské vlády, místo předseda vlády, sešli jsme se s mnoha ministry, s také kolegy poslanci z ekvádorského parlamentu, zároveň setkání se zástupci občanské společnosti, což je také pro nás velice zajímavé. Eh, já bych eh, velmi stručně chtěl připomenout eh, některým kolegům, v jaké situaci se nachází dohoda EU-Ekvádor. 31. prosince v roce 2014 se ukončila dohoda GSP+, a v ten moment eh, jsme eh, vyhověli žádosti Ekvádoru, že chce eh, být součástí multilaterální dohody Peru-Kolumbie, tak jsme podepsali takový most, dohodu dvouletou, tak abychom mohli jednat o té konečné dohodě. Jsem, já myslím, že dva roky je hodně, protože čas utíká. Víme, že došlo k eh, problémům s těmi ostatními eh, andskými zeměmi, eh, protože samozřejmě nestačí, aby souhlasila Evropská unie, ale také Kolumbie a Peru. Momentálně tedy konečně jsme dospěli k dohodě jak ze strany EU, tak Kolumbie a Peru. A jak bylo řečeno, tato dohoda je v rukách komise. Oni mají většinou lhoutu čtyři měsíce, eh, to je, aby se eh, provedly překlady a také eh, všechny ty legální kroky. Je zřejmé, že tato lhůta je momentálně příliš dlouhá, protože by neumožnila to, že by parlament mohl schválit ve Štrasburku 12. prosince tuto dohodu, což je vlastně ta poslední plenárka. Obzvláště eh, po té obtížné situaci, ve které se Ekvádor nachází. Bylo by teda bylo by tedy zásadní, aby tato lhůta byla zkrácena, jak řekl můj dobrý přítel Helmut Scholz a náš eh, předseda Bernd Lange, já a můj kolega Šulce jsme napsali dopis nizozemskému předsednictví, kde náš výbor jako zástupce parlamentu žádá, aby tato lhůta byla co nejvíce zkrácena tak abychom mohli pokračovat v tom obvyklém procesu a také, aby parlament nejpozději, nejpozději mohl schválit tuto dohodu 12. prosince, protože den poté už by dohoda vstoupila v platnost. Víme, že kdyby tato dohoda nestoupila v platnost, tak by to šlo velmi na škodu Ekvádoru, poškodilo by to Ekvádor, protože e, i e, nezávisle na té tragédii v Ekvádoru, kromě těch ztrát na životech a hospodářských ztrátách, tak i bez ohledu na to, tak 30 eh, eh, vývozu do Evropské unie by museli platit cla a mnoho podnikatelů řeklo, že tuto situaci už nemůžou vydržet. Došlo by k eh, velké míře nezaměstnanosti, především v těch městech na pobřeží. To jsou ty oblasti, kde Eh, byly nejvíce postiženy zemětřesením. Jak řekl pan ministr, tam je mnoho matek, samoživitelek, eh, mnoho žen, které eh, pracují v tomto odvětví a proto musíme udělat všechno proto, aby tato dohoda byla schválena do konce tohoto roku. Já si myslím, že eh, tato dohoda přináší i jiné výhody. Eh, dobře, Ekvádor, vývoz se zakládá na vývozu surovin, především ropa a tím, že se snížila cena ropy, tak to eh, způsobilo velké problémy. Také se hovořilo o té posílení měny, a což neumožňuje devalvaci na rozdíl od jiných zemí, protože tam nepoužívají dolar a tyto uh, ostatní země uh, eh, udělaly uh, eh, devalvaci své měny a uh, samozřejmě to potom je problematické pro Ekvádor. Tato dohoda poslouží k tomu, aby se podpořil zpracovatelský průmysl a to bude krok ku předu Eh, pro pokrok Ekvádoru. Z těchto důvodů si myslím, že není pochyb, že parlament eh, podpoří eh, schválení této dohody. Já si myslím, že značná většina a také, aby se urychlily tyto kroky a aby se tato dohoda mohla podepsat do konce roku. Nezáleží to na nás, je to věc, která je nyní v rukách komise, nezáleží to na parlamentu, ale ty ta vůle a ty kontakty, které jsme eh, měli eh, s radou, tak jsou eh, vůči tomuto příznivé, tak abychom dosáhli toho, co jsme si zde přece vzali. To by bylo vše. A ještě jednou vám děkuji, že jste přijeli Eh, přes ty tak eh, obtížné chvíle a jaké velké úsilí jste museli vyvinout, abyste vyhověli eh, pozvání kolegy Šolce a mě, když jsme byli v Kitu. Děkuji, pane Serbu, chcete něco říci? Pane Zahrdě. Děkuji vám, pane předsedo. A ještě jednou, pane ministře, děkuji. Měli jsme dobrou příležitost k výměně názorů už dnes Eh, ještě jednou prosím přijměte naši nejhlubší soustrast s eh, tragédií, která postihla vaši zemi. A tuto soustrast projevujeme i rodinám obětí. Pokud jde o otázku, o které dnes debatujeme, mohu vás znovu ujistit, že e, naše frakce plně podporuje přístup Ekvádoru k obchodní dohodě s Kolumbií a Peru. Domníváme se, že to bude ku prospěchu obchodu, e, soukromému sektoru i investicím na obou stranách v Ekvádoru i v Evropské unii a že půjde o důležitý hnací faktor eh, ekonomického a sociálního vývoje ve vaší zemi. Domníváme se, že všechny technické podrobnosti ratifikace a možné prodlevy na evropské úrovni se dají vyřešit a eh, pevně se domníváme, že to zvládneme a že tato dohoda určitě vstoupí v platnost 1. ledna 2020. 16. Eh, já i kolegové jsme dali jasně najevo, že zde existuje konsensus napříč politickými frakcemi a že jsme odhodláni udělat vše, co je v našich silách eh, a co nejrychleji a odstranit všechny překážky, které nám stojí v cestě. Ujišťuji vás tedy znovu, pane ministře, že e, frakce ECR, třetí největší frakce v Evropském parlamentu, e, je připravena e, splnit svůj úkol, sehrát svou roli a přispět k oboustrannému úspěchu, tak, aby nedošlo k žádnému spoždění, které by mohlo ohrozit e, obchodní výměny mezi vaší zemí a Evropskou unii. A pevně věřím, že společným úsilím s dalšími kolegy a dalšími frakcemi tohoto cíle dosáhneme. Děkuji, Ska Keller. Děkuji a prosím i od naší frakce a ode mě přijměte nejhlubší soustrast. Je tragické, co se stalo. Souhlasím s Helmutem a se všemi ostatními, že Evropská unie by měla e, pomáhat, e, jak jen je v jejich silách v vaší zemi. K obchodní dohodě samotné je naše frakce poměrně kritická, protože e, už dohoda z Peru a u Kolumbii ke které přistupujete, u té spochybňujeme, zda přispívá k sociálnímu a ekonomickému rozvoji. Pokud to správně chápeme, původně i Ekvádor se nechtěl připojit, protože to nepomáhá socioekonomickému rozvoji. Nicméně potom vláda změnila názor. E, mohl byste prosím vysvětlit, co způsobilo e, tento e, názorový posun? Eh, proč jste se rozmysleli a řekli, že chcete tuto dohodu podepsat a jakým způsobem myslíte, že pomáhá sociálnímu a ekonomickému rozvoji. Já si myslím, že tomu obchod může skutečně pomáhat, pouze nechápu, eh, jak takováto obchodní dohoda eh, s Peru a Kolumbií je v tomto ohledu užitečná. Samotný obchod s klíčovými produkty Peru a Kolumbie e, zaznamenal sice nárůst, nicméně hodnota těchto produktů e, klesla, takže e, na jednotku máte nižší hodnotu, což je poněkud v rozporu s cílem sociálního a ekonomického rozvoje. A to je jenom jeden příklad. Takže mě by zajímalo z vašeho pohledu, jak přesně, jak přesně to vidíte vy. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, pane eh, ministře. Děkuji vám, eh, že jste přišli mezi nás a stejně tak jako mý předřečníci chci vyjádřit upřímnou soustrast za vůči obětem zemětřesení a samozřejmě máte veškerou podporu tohoto Evropského parlamentu a španělské vlády. Pokud jde o tuto dohodu, tak určitě existuje e, vůle ze strany většiny, tak aby ten, tato dohoda vstoupila v platnost e, do konce roku. Můžu vám říci, že e, frakce SAD bude pracovat aktivně tímto směrem, ale musím říci, že usnesení, které schválilo tento parlament, tak jsme zdůraznili význam akčního plánu, všech těch opatření, která doprovázejí obchodní dohodu, tak aby eh, takováto dohoda mohla opravdu pomoci udržitelnému rozvoji a pomoci eh, v pokroku environmentálních eh, práv a práv pracujících. Určitě vaše země dosáhla pokroku, ale nedávno jsem dostala informaci, která mi činí starosti, a to je omezení svobody slova. Eh, chtěla bych vědět, eh, jak eh, v tomto směru vystupuje vláda, jestli ta informace mm, je správná, protože samozřejmě demokracie nemůže se vyvíjet, pokud je omezena svoboda slova a médií. Děkuji. A nyní tedy bude mít slovo předseda eh, ze, z hospodářského sociálního výboru, pan Josef Jakuano, pro vztahy s Kolumbií Peru. Eh, prosím, máte slovo. Děkuji a přeji vám Dobré odpoledne, pane ministře. Zdravím vás také za občanskou společnost v Evropě. i za zaměstnance a další bychom chtěli vyjádřit upřímnou soustrast obětem zemětřesení. Ano, od, od podpisu dohody tomu mělo být tak, že by mělo dojít k prověření, měl by tedy vzniknout výbor, eh, který bude plnění této dohody kontrolovat. V něm by měla být zastoupena i občanská společnost, odbory a nejrůznější svazy. Je to tedy důležitá práce, kterou může u takovýchto dohod plnit občanská společnost, tak aby odstranila eh, obavy, o kterých jsme zde v sálu, sále slyšeli. To znamená, že by mohlo dojít k asymetrii eh, mezi realitou té dohody a eh, riziky při dovozu, vývozu a tak dále. To je tedy práce, kterou na sebe musí vzít občanská společnost a také další kteří eh, tedy mohou takováto rizika anticipovat. Důležité je, abychom tyto hrozby odstranili aby ta dohoda fungovala dobře, aby byla eh, ku prospěchu nejen naší občanské společnosti, ale také občanské společnosti ve vaší zemi. Doufám, že tedy bude vybrána nezávislá organizace, která bude schopná tuto kontrolní funkci plnit. My jsme vám tady plně k dispozici, máme eh, již v tuto chvíli relevantní zkušenost, kterou jsme získali díky spolupráci s ekvádorskými a peruánskými kolegy. To znamená, že jsme ochotní být nápomocní i vaší občanské společnosti, tak abychom mohli tuto eh, úlohu co možná nejlépe plnit. Děkuji. Děkuji a nyní má tedy slovo komise pan Jorgenson. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl také vyjádřit upřímnou soustrast jménem Evropské komisi tváří v tvář této velmi tragické události. Dovolte mi, abych zmínil několik bodů. My souhlasíme s tím, aby tato dohoda vstoupila co možná nejrychleji v platnost, v každém případě do konce roku. Je nám jasné, že je to nyní velmi nutné. Mnoho z oblastí, které byly nejvíce postiženy zemětřesením, ať už je to rybolov nebo jiné, by také z této dohody nejvíce profitovaly. To znamená, že budeme pracovat na tom, aby ta dohoda vstoupila v platnost do konce roku. To znamená, že obě strany budou muset splnit svoje úkoly, a to včas, eh, jak Ekvádor, tak EU. Pokud jde o ekvádorskou stranu, tak věříme, že Ekvádor bude e, i nadále pracovat na tom, aby přijal všechna nutná opatření, tak aby zajistil, že tedy bude schopen dohodu plně naplňovat od 1. ledna příštího roku. Zároveň to znamená, že budeme muset řešit stávající překážky obchodu a bude to znamenat, že Ekvádor e, u všech těch opatření eh, bude muset respektovat ustanovení obchodní dohody a také závazky vyplývající eh, ze Světové občan, eh, obchodní organizace. Nicméně doufám, že na tom pracujeme velmi dobře a myslím si, že jsme na dobré cestě. Pokud jde o stranu EU, i my musíme splnit naše úkoly. Komise předložila návrh 4. Eh, dubna. Eh, konalo se první jednání eh, na radě. Na tomto jednání se tedy měl návrh komise probrat. Myslím si, že to jednání proběhlo, proběhlo dobře. Uvidíme, jak rychle Rada bude schopna postupovat. My doufáme, že rychle, to znamená, že to by umožnilo Evropskému parlamentu to, aby postupoval tedy v zájmu postupu souhlasu a to je eh, pro nás nutné, protože to eh, je tedy předpoklad pro to, abychom tedy mohli eh, schválit provizorní aplikaci. Eh, děkuji a nyní tady bude moci eh, pan ministr odpovědět. Eh, nejdříve bych vám chtěl poděkovat za vyjádření soustrasti a za vaše slova. Já ctím některé ty věci, které se byly vyjádřeny. Samozřejmě tento proces je v rukách rady a my věříme, že se k tomu bude přistupovat mm, s tou rychlostí, jak si to vyžaduje. My jako eh, stát na různých úrovních pracujeme se zástupci rady, aby se toto uskutečnili. Je nám jasné, že ty lhuty jsou rizikem a že ty eh, lhuty, ty krátké, jsou eh, proveditelné a zcela jistě závisí na politické vůli, na technické proveditelnosti, která existuje a myslíme si, že všem evropské, eh, pro všechny, pro Evropskou unii a pro Ekvádor je důležité, abychom eh, to udělali do 31. Že jsou sektory v Ekvádoru, které jsou proti? Ano, samozřejmě, Ekvádor je demokracií. A některé ty uh, sektory byly proti, jsou proti, ale co je důležité, že se jedná o menšinu uh, ekvádorské společnosti. A toto se ukázalo a bylo to mm, třeba i měřeno v různých průzkumech veřejného mínění. A je pravda, že v té současné situaci v Ekvádoru, v té situaci, kdy jsme čelili těm e, problémům e, zvenku, problém vývozu, je věc velmi důležitá pro Ekvádor. Ten přístup k trhům je pro Ekvádor velmi důležitý. Jak už jsem řekl, my nežádáme o lepší podmínky přístupu na trh než naše konkurence. My jsme v tomto procesu s Evropskou unii, aby jsme měli stejné podmínky na trh jako e, země, se kterými soutěžíme. E, jakýkoliv pozorovatel ekvádorské ekonomiky e, samozřejmě bude mít jasno, ať už Eh, zvnitřku nebo znějška, jak je eh, pro nás tato dohoda důležitá. Samozřejmě, samozřejmě vždy budou ti, eh, kteří zcela legitimně budou proti. A toto mi umožňuje navázat na ty obavy ohledně změny kritéria ze strany Ekvádoru. Ano, eh, co si se musíme uvědomit, jsou dvě věci. Za prvé, když celý tento proces byl zahájen, tak eh, existovaly okolnosti mezi Evropskou uní a mezi Ekvádorem, které byly potřeba být zohledněny a které také eh, byly v těch některých obchodních otázkách. To byl objektivní důvod. Za druhé, ale situace se změnila. Samozřejmě, ty dotazy už nejsou mm, ty stejné. Jeden Eh, třeba když existuje nějaká dohoda s Evropskou unii, když někdo jiný ji nemá, tak ale vhodnost eh, dohody Evropské unie je přeci jasná, když nyní už naše konkurence, mm, tyto konkurenční země už tu dohodu podepsaly, takže my se musíme tomuto přizpůsobit té změně situace. Samozřejmě v Ekvádoru je nárůst obchodní eh, výměny s Evropou. Eh, paní poslankyně hovořila o větší hodnotě, ale také se zvýšil objem. Prakticky v roce 2015 eh, došlo k nárůstu o 1,6 pokud jde o objem. A to je věc velmi důležitá. Děkuji vám také panu poslanci za podporu. Další dvě věci. Potom ta otázka ohledně svobody slova. Eh, to je věc, která se velmi jasně dá prokázat. Eh, poslanec Rodriguez, eh, když se podíváte na dnešní noviny, některé jsou obzvláště kritické vůči mnoha věcem, tak vidíte jasně, že existuje svoboda slova v Ekvádoru. Samozřejmě to, co bylo, stejně tak jako v Evropě nebo ve Spojených státech, existuje proces, když nějaký zákon, který také obnáší eh, respekt eh, vůči člověku a eh, čest a svoboda slova musí eh, být eh, mm, žít eh, vedle soukromé sféry. Sintonizar estaciones de radio, de televisión a, en Ecuador. A, a to znamená i v případě mm, rozhlasových stanic i televizí. Tak, a jak řekl pan Jorgenson, já bych chtěl potvrdit, že vzhledem eh, k situaci, které v zahraničí Ekvádor čili, tak my jsme samozřejmě přistoupili k ekonomickým opatřením a pravděpodobně přijmeme další opatření interní povahy, abychom eh, vyřešili externí jevy, ale tato opatření budou v rámci toho, co umožňuje VTO. To byl ten přístup, a já to zde otevřeně potvrzuji, opatření, eh, ke kterým Ekvádor přistoupí, tak budou dodržovat eh, řád VTO, bude to eh, v rámci toho, co stanoví VTO. Ekvádor čelí mnoha problémům a měli jsme problémy i před sobotou situace byla velmi komplikovaná. To, co se, to zemětřesení v sobotu v noci nás vrací k těm problémům a budou ještě důležitější a komplikovanější a samozřejmě moje země na to bude muset eh, zareagovat. A vždy eh, v rámci multilaterálního řádu a vždy za Mm, situace, kdy plníme to, co stanoví VTO. Minister? Děkuji vám, pane ministře. Bylo pro nás potěšením, že jste mezi nás přišel eh, diskutovat s námi o přístupu Ekvádoru k obchodní dohodě. A jak už říkali někteří kolegové, my jsme napsali dopis nizozemskému předsednictví a trošku jsme zatlačili na procedury a doufám, že se dočkáme pozitivního výsledku a že nenastane žádná mezera ve, ve vašich vztazích s Evropskou unii. Děkuji a přeji o hodně zdaru a hodně štěstí vaší zemi. Thank you. Thanks a lot. Looking forward to your support. This is important. We know that you are